Eh, na další věci, kromě chorvatsky, eh, chorvačtiny, malštiny a estonštiny máme k dispozici všechny jazyky. Eh, další věc z našich oznámení je, se týká k triologu zpráva Panajotov. který ten triolog proběhnul 23. dubna a proběhne také druhý trialog v červnu. Třetí věc, kterou jsem vám chtěl oznámit, je, že zítra tady budeme mít 48 eh, hostů od kolegyně Dagmar Berendt z Berlína. To je zítra, prosím, Kde budete tady moc eh, přivítat osobně. Čtvrté oznámení. Zítra proběhne seminář k eh, tématu E splyňování a bude to trvat od 15 e, e, do 18.30, pardon, 12.30, 15.30 v PHS 5B1. A, a nyní zápisy 23. Eh, až 24. Eh, ledna a 25. a 26. února. Ty jsou tedy tímto schválené. A nyní zpráva kolegyně Zanony. A dám jí eh, slovo jako první, pardon, kolegovi. L'iter della revisione della direttiva VIA, la IIA Directive, sulla valutazione dell'impatto. Uh co se týká směrnice, která se zabývá eh, dopadem, to znamená 2011-92, eh, ta modifikovaná verze je velice důležitá pro celou Evropskou unii. Existuje asi 200 projektů, které byly eh, předloženy. Jsou to věci, které se týkají likvidace odpadu, nukleární energie, a dalších věcí. EIA eh, se týká jak soukromého, tak eh, státního eh, sektoru a týká se všech projektů, které mají být autorizovány nebo schváleny místním zastupitelstvem. Týká se to tedy dozoru, který souvisí právě s EIO. Patří sem celá řada eh, fází a důležité je si uvědomit, jestli máme eh, záruku udržitelnosti. Existují dvě velké kategorie. Jeden je v, eh, v příloze 1, což jsou takové věci jako například jaderné elektrárny, dálnice a tak dále. A potom máme druhou přílohu, kde ten dopad je menší sem patří například Slevány a postupně. Ta se eh, posuzuje vždy eh, podle jednotlivých případů, používáme k tomu screeningu a tím zjistíme, jaké jsou povinnosti všech zainteresovaných stran a hlavně příslušných eh, úřadů. Pochopitelně se to týká také populace, která žije v, daném, v dané oblasti. Eh, od roku 85 došlo ke třem marginálním modifikacím, které souvisejí s právní geografickou eh, dimenzí, eh, respektive změnami v těchto, v těchto dvou oblastech zde v Evropské unii a kromě toho se týkají také nejrůznějších právních úprav, které navrhl Soudní dvůr. Ehm, jestliže se podíváme teď na návrh komise, tento návrh Eh, říká, že eh, ta směrnice 2012, eh, co se týká konfliktu a nejrůznějších rozhodnutí soudního dvora. Dále potom se to týká cílů, které máme určené jako priority, jako například boj s klimatickými změnami, rozmanitost, biologická a e, ochrana půdy. To jsou věci, které e, se vyvinuly během toho, to celého období. E, komise navrhuje, aby ten celý proces screeningu, který se zabývá, zabývá také um, kvalitou informací, které získáváme, dále potom se to také týká lhůt a dalšího zjednodušení nejrůznějších procesů. Podívejme se tedy teď na takzvaný postup screeningu. Tady jde o to, aby projekty, které patří do přílohy eh, Annex 2, jestli mají být tedy um, mají také být eh, na ně, u nich prováděna EIAM. Eh, existuje celá řada dalších projektů, kde je potřeba mít konkrétní údaje, které musí být předloženy příslušným úřadům, tak, aby bylo zajištěno, že eh, ten proces je zahájen pouze tam, kde skutečně se může jednat o závažný dopad na životní prostředí. Jinými slovy, nemělo by to být aplikováno v oblastech, kde tomu tak není. Eh, povinnost eh, předkládat konkrétní informace o konkrétních oblastech má ušetřit peníze a také ušetřit čas. Co se týče těch příslušných orgánů, a také e, žadatelů o EU. Co se týče e, screeningu, komise navrhuje určitá výběrová kritéria, která jsou ve třetí příloze. Tady se hovoří o tom, že e, příslušné orgány by měly jednat do tří měsíců, pokud ty projekty, které jsou v příloze 2, mají být vystaveny postupu EIA. Za druhé potom se jedná o kvalitu informací pro EU. Aby se zlepšila tato kvalita, je potřeba mít takzvané povinné scoping a je také potřeba se podívat na úroveň eh, eh, podrobnosti dané EIA. Chtěla, chtěl bych říci, že eh, ty zprávy, které se vydávají, jsou vůbec nejdůležitější dokument, tak aby potom ten finální projekt mohl být buď schválen nebo ne. Uh, Eh, aby mohly příslušné úřady se rozhodnout o projektech eh, v příloze 4, tak eh, tady je stanovená povinnost, kterou musí žadatel předložit. Eh, jedná se například o posouzení možných alternativních řešení, které by měly menší dopad na životní prostředí. Za druhé potom se jedná o následné monitorování, tak abychom zjistili, jestli by možná mohlo skutečně dojít k nějakému poškození životního prostředí. A dále jsou tady ještě nové faktory, jako je třeba biodiverzita a eh, klimatické změny, po případě i riziko katastrofy. Uh, Dále potom se jedná o definici časového rámce a také jeho zjednodušení. Komise eh, předkládá eh, eh, lhůty pro konzultace s příslušnými obyvateli, to by mělo být do 36 dnů. V některých výjimečných případech by se jednalo o 90 dnů dále potom tři měsíce pro povolení, pro vydání povolení, což může být prodlouženo na 6 měsíců a dále potom se tady navrhuje, aby všechno se dělo v jednom kontaktním místě. Eh, je potřeba posuzovat eh, potřebu EIA e, také v kontextu dalších e, směrnic, ať už je to směrnice o habitatu nebo e, co se týče strategického posuzování životního prostředí. Teď tedy přecházím ke svému vlastnímu návrhu a mám přitom na mysli návrh komise. Myslím si, že se zvyšuje laťka Eh, co se týče povinností, které v současné době jsou vyžadovány a eh, já jsem předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, ve kterých se snažím posílit ten návrh ze strany komise. Přidávám tady některé eh, podrobnosti tak, aby ta výsledná, ten výsledný text byl silnější ve svém dopadu. Eh, myslím, že ta hlavní nová věc eh, se týká 61 eh, pozměňovacích návrhů, které navrhují větší angažovanost občanů nebo lidí, kteří žijí v dané oblasti. Za druhé jde o omezení konfliktu zájmu a za třetí o ta nápravná opatření, která souvisejí s následným monitorováním, které Eh, sledují tedy, jakým způsobem ehm, eh, ten, eh, ta EIA dopadá. Dále potom jde o právní jistotu. V příloze 1 si myslím, že bychom měli mít také nekonvenční ehm, plyn, včetně břidlicového plynu. Co se týče angažovanosti lidí, kterých se to týká, tak mně jde o to, aby tito lidé skutečně se mohli angažovat ve všech stádiích tohoto procesu tak, aby to odpovídalo Arhuské e, úmluvě. Co se týče screeningu, monitorování, tady je potřeba, aby e, měly členské státy možnosti také e, se si tyto věci upravovat. Co se týče místních zastupitelstv, tady si myslím, že pokud se toto prosadí, tak nebudeme mít již eh, další problémy v oblasti právní interpretace. Dále je potřeba zabránit konfliktům zájmu, jak jsme již viděli v Itálii například eh, na vzdory eh, oddělených pravomocí mezi příslušnými úřady a daným žadatelem stále ještě existují případy, kdy tyto strany jsou příliš propojené což může mít dopad na, ten koneč, na to konečné rozhodnutí ve věci EIA. Myslím si, že potřebujeme mít zajištěnou absolutní nezávislost eh, jak toho, kdo předkládá žádost o povolení projektu, tak příslušného úřadu. Co se týče následného monitorování, eh, tady komise navrhuje, aby Toto monitorování se provádělo tehdy, kdy dojde k určitým problémům právě v souvislosti s, se stavem životního prostředí. Domnívám se, že jestliže kdyby tyto, tato opatření nebyla efektivní, tak si myslím, že musí existovat nějaký způsob, jak to vyřešit. Žadatel musí podniknout určitá nápravná opatření. Čtvrtý bod potom, eh, potřeba zjednodušit eh, vyhodnocení EIA komise, aby zajistila eh, to, že skutečně odborníci mohou pracovat tak, jak mají, eh, hovoří o tom, že tito experti by měli mít akreditaci. Eh, to ale má určité praktické problémy, jako je například navýšení nákladů pro žadatele. Já navrhuji, aby Toto bylo ponecháno na členských státech a aby žadatel nemusel platit za tyto náklady. E, nicméně můžeme v této věci angažovat e, univerzity nebo akademické kruhy e, v oborech, kterých se to týká. Já navrhuji, aby tito odborníci byli absolutně nezávislí a aby to byli všechno odborníci na záležitosti ekologické. Co se týče EIA vlastního a také těch různých orgánů, kterých se to e, týká, které potom překontrolovávají ty různé zprávy, tak ty by měly být také nezávislé a na nejvyšší profesionální úrovni. Co se týče právní jistoty, tady navrhuji, že je potřeba, abychom měli přesnou definici bio e, rozmanitosti, která by odpovídala o ruské úmlavě podle článku 3 kde bychom měli také stanovenou retroaktivní aplikaci. E, myslím si, že zde potřebujeme mít zcela správný ten výchozí bod, ze kterého se ty věci posuzují, tak projekty, které byly zahájeny, ale nebyly dokončeny, by stále měly e, mít povinnost e, realizovat EIA proces, pokud je již velice e, pokročilý, to znamená, kdy už byla předložena příslušná zpráva, tak tam si myslím, že by bylo dobré, kdyby ta, ten celý postup mohl být dokončen. dokončen. Příloha 1 by měla obsahovat e, nekonveční plyn, jako je například břidlicový, břidlicový plyn. V této souvislosti vlastně vycházím e, z ze stanoviska parlamentu z 22. listopadu, kdy bylo přijato usnesení, respektive zpráva pana Sonika o ve ropě a e, břidlicovém plynu. E, ty nekonvenční e, uhlovodíky by potom tomu podlehaly také Týká se to jak průzkumných prací, tak také samotné těžby. Dále potom předkládám další eh, pozměňovací návrhy. Myslím si, že eh, komise by měla poskytovat podporu členským státům eh, při ustanovování těch kontaktních míst. Myslím si, že by tady měla být určitá, určitý orgán, který by tyto věci koordinoval a který by eh, prováděl další eh, environmentální hodnocení. Myslím si, že členské státy musí mít také k dispozici příslušné sankce. Eh, musí to být sankce, které budou skutečně efektivní, budou proporční a budou také lidi odrazovat od toho, aby se tak chovali v budoucnosti. Jde o to, abychom zabránili tomu, čemu říkáme salámování, kdy projekty se rozdělují na menší projekty, tak aby nemuseli být um, aby nepodléhali EJE. Myslím si, že toto je velice důležité. Na závěr bych chtěl říci, že si myslím, že je velice důležité, aby tyto věci byly přijaty co nejdříve, tak abychom sehnuli z místa, protože Evropská unie tak získá možnost uh, Eh, efektivního nástroje, který ji umožní reagovat na globální výzvy 21. století. Takže na ty projekty se budeme dívat také z hlediska eh, například eh, těch vlastních zdrojů, z hlediska biodiverzity, klimatických změn a tak dále. Myslím si, že se nám podaří díky spolupráci s kolegy přijmout to do července, respektive v červenci. Velice se těším na diskusi a velice se těším také na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Je velice důležité, abychom u těchto posuzování vlivů na životní prostředí eh, postupovali skutečně velice svědomitě eh, eh, i u takových záležitostí, které nebyly komisí příliš zohledňovány. Teď vstoupíme do diskuse a paní kolegyně Grostet dnes zastupuje kolegyně Gutierrez, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, skutečně paní Kristýna Gutierrez tu nemůže dnes odpoledne být a požádala mě, abych tedy se ujala jejího zastupování, což ráda činím. Eh, říká, že se tady eh, jedná o návrh velice kvalitní, ale přesto se domnívá, že určité aspekty ještě nebyly dobře pořešeny a je důležité soustředit se právě na tyto aspekty, které ještě nebyly vyřešeny. Eh, domnívá se, že to je krátké, ale přílohy jsou dlouhé a, velk- a týkají se velké většiny ekonomického sektoru Vlastně se tady týká to revize směrnice a máme tady e, problémy týkající se působnosti. E, e, některé záležitosti se objevují v úvodním ustanovení. Je tu příliš byrokracie, různorodá kritéria a prodlužování procedury. Řešení by tedy bylo v zjednodušení celé procedury jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni co se týče administrativního pojednání a schvalování, eh, toto je stále velice komplikované. A je to veliká překážka. Eh, administrativní náklady se nesmírně, eh, nesmírně vzrostly a je třeba vědět více, jaké projekty se mají podrobit studii dopadu, aby se prostě eh, předmětem tohoto hodnocení nečinilo úplně všechno. Je tedy důležité posílit vnitřní trh s joint procedures a superpozice kompetencí nejrůznějších úrovní administrativy znamená právní nejistotu, eh, protože kritéria nejsou vždy stejná během celého procesu v jednotlivých členských státech a může tedy dojít k rozdílu mezi jednotlivými členskými státy. Dále paní Guterres tvrdí, že je třeba zlepšit ochranu a zachovávání kulturních a historických center eh, dědictví eh, díky eh, zavedení hodnocení vizuálního dopadu. Tato koncepce, na kterou odkazuje paní Guterres, byla již rozvinutá v určitých státech jako ve Spojeném království, Francii, Itálii a Španělsku ve Španělsko Vizuální hodnocení dopadu je důležité eh, pro eh, zachování památek. Čili eh, toto zachovávání historických památek, jak venkovských, tak městských, by, měly být, by měla být sestavena na základě určitého seznamu. V tomto hodnocení dopadu a mělo by se to aplikovat stejným způsobem ve všech členských státech. Tento přehled kritérií by měl sloužit jako vodítko pro členské státy a e, vlastně zahrnovat ty nejdůležitější elementy. To již bylo ve směrnici Habitat ve článku 6 kde jsou zjednodušená hodnocení. Je důležité rozlišovat rovněž mezi chráněnými zónami, které jsou chráněny směrnicí, jako například směrnicí Habitat a pásmy, eh, které nemají tuto ochranu. A paní Guterres se domnívá, že eh, tady je důležité mít tedy hodnocení dopadu ze strany příslušných orgánů. E, čili toto je postoj paní Gutierrez. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Groste. A e, dostáváme se k dalšímu zástupci, a sice Pavlovi Pocovi. Prosím pěkně. Děkuji, e, pane eh, předsedo, jménem eh, kolegy Kryptona se bych, ráda eh, poděkoval, bych rád poděkoval panu Sparvodaji za komplexní přístup a za vervu, s jakou se pustil do této otázky. Směrnice o posuzování dopadů na životní prostředí hodně přispěla k posuzování ekologických dopadů projektů, které pravděpodobně budou mít vliv na životní prostředí. Každý projekt, každý projekt musí být před realizací důkladně prostudován. Návrh komise má odstranit hlavní nedostatky nedostatky, jako jsou implementační eh, mezery, procedurální problémy, eh, směrnice a různé překrvy a mm, nedostatky. No, zejména vnímáme, zejména vítáme eh, to, co se týká nedostatečné kvality posudku. Je velice důležité, aby posuzování alternativ eh, bylo povitné. a to povede eh, k dalšímu, eh, dalším kompenzačním otázkám kompenzačním opatřením u v projektů, které budou mít pravděpodobně negativní dopad na životní prostředí. Příslušné úřady budou muset lépe odůvodnit své závěrečné rozhodnutí. V nové ekologické výzvy, které mají dopad na klima a životní prostředí, budou posuzovány eh, tak, aby eh, došlo k lepšímu příspěvku k životnímu, prospěchu, eh, životnímu prostředí. Souhlasíme s přístupem zpravodaje k zapojení různých úrovní rozhodování v souladu s Arhuskou úmluvou. Myslíme si, že veřejnost je třeba konzultovat už na úrovni screeningu a stanovování rozsahu působnosti a také je třeba eh, nápravných eh, kroků, nebo je třeba požadovat nápravné kroky tam, eh, kde jsou zjevné mm, zásadní ekologické dopady. Kompenzační opatření potom budou moci být snáze implementována. Článek 4.1 se zdá otevřenými eh, dveřmi eh, k eh, udělování výjimek. Myslíme se, že tady musí být více procedurálních zárok pro komisi a pokud máme eh, posílit eh, transparentnost všech rozhodovacích procesů, tak eh, ve článku 6 navrhneme vytvoření ústředního portálu v každém členském státě, který bude elektronicky přístupný veřejnosti podle článku 7 směrnice 2003 4 ec Děkuji Pavlu Pocovi a nyní kolegyně za ty. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se přidružím ke svým kolegům, především v tom, že poděkuji eh, panu Spravodajovi eh, z Anonymu za jeho eh, práci a za výborné řízení spolupráce nad tímto materiálem. Zároveň chci poblahopřát k práci eh, na pozměňovacích návrzích, kterou nám navrhuje eh, v dobrém slova smyslu, v dobrém směru a jsou podporovány ekologickou skupinou. Tato zpráva a tato revize směrnice týkající se posuzování vlivu na životní prostředí, jak precizoval kolega Zanony, eh, posiluje dnešní systém hodnocení a podmínky, aby nám to umožnilo, a je dobré to stále připomínat, předvídat eh, také ekologické dopady různých projektů, snižovat eh, neblahý dopad a moci potenciálně, a to bylo také připomenuto, eh, udělat výběr eh, mezi takovými projekty, zvolit takový projekt, který bude mít eh, menší dopad na životní prostředí. Co se týče návrhu, které byly předloženy dnes, v posílení ekologického hlediska je především integrace ekologických cílů do celé sektoriální politiky. A eh, my už jsme schválili v tomto volebním období celou řadu ekologických textů, eh, co se týče strategie boje eh, proti ztrátě biodiverzity, biorozmanitosti nebo také cíl zprávy, která byla schválena minulý rok, týkající se posílení zdrojů. Eh, podporujeme tedy zprávu pana Zanonyho a jeho pozměňovací návrhy. A zejména k tomuto bodu, k, ke kterému se ještě vrátím. Eh, my nechceme rozhodně oslabovat návrh, eh, tak jak byl předložen je nesmírně zajímavé zahrnout do evoluce projektů také precizní cíle eh, týkající se biodiverzity a dopadu na klimatické změny, ale také přidat, připojit otázku půd a ujistit se, abychom měli méně, eh, méně parciální vize, abychom to viděli komplexněji. Domníváme se, podporujeme také otázku nezávislosti expertů, aby se zabezpečilo hodnocení ekologického dopadu, které nemůže zanechávat žádné pochyby týkající se konfliktu zájmu. My navrhujeme proceduru akreditace evropské nebo vnitrostátní, myslím si, že to bude ještě předmětem diskuse, nejrůznějších organizací, které budou dodávat své eh, ekologické hodnocení. Co se týče příloh, ano, jistě, eh, od, jsou v souladu s aktuální problematikou a týkají se také nových aktivit. Eh, samozřejmě, že podporujeme revizi přílohy 1 a explicitní referenci na těžbu břidličného plynu, ale také navrhujeme jít nad rámec těchto aktivit, abychom nesnižovali, neredukovali eh, také ten dopad na půdu. Čili nejenom se zaměřit na břidličný plyn, ale také na využívání půd a využívání energetických zdrojů. Co se týče pozměňovacích návrhů, které ještě podporujeme, Pan zpravodaj navrhuje posílený systém týkající se předkládání alternativ k projektu, které by mohly umožnit alternativní volbu, která bude mít méně neblahý dopad na životní prostředí. E, účast veřejnosti je také zásadním prvkem Eh, potom, co se týče prodlužování procedury, můžeme eh, říci, že čím nějaká procedura je vedena otevřeně, seriózně a transparentně eh, za účasti občanů, je menším předmětem protahování a také právní nejistoty. To znamená, že to může proběhnout hladce. E, další prvek týkající se nezbytnosti mít hodnocení dopadu na životní prostředí v posílené míře e, a také zapojení veřejnosti. My navrhujeme, že aby bylo možné pozastavit práce Eh, v případě, že tady dojde k nějakým právním eh, protestům eh, týkajícím se příhodnosti studie. Je to nesmírně důležité téma, je to první etapa projektu a to je to, co by mohlo umožňovat rozhodování, politické rozhodování a to je také to, co umožňuje vzdělávání, což by mohlo vést k akceptovatelnosti projektu. A zpráva mého kolegy Zarunho jde tímto směrem, aby to šlo skutečně do modelu trvale udržitelného eh, a to je v souladu s naším názorem na ochranu životního prostředí. Děkuji mnohokrát. A nyní v zastoupení pana Stevensona kolega Pokroš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. ACR. E ECR vítá e, úmysl e, komise zracionalizovat proces EIA a snížit počet zbytečných EIA. Také blahopřejeme zpravodaji k výsledkům i jeho rozsáhlých snah. Jeho směřování je zcela jasné. Nicméně ECR se domnívá, že je třeba toho udělat více, abychom dosáhli eh, řádné rovnováhy mezi ochranou životního prostředí a eh, zatěžováním úřadů i developerů. V praxi řada těch návrhů nepovede eh, nezbytně ke zlepšení kvality EIA, ale může zvýšit náklady, zhoršit plánova, systém plánování a také může uchynit, může eh, znejistit celý ten proces. Je nezbytné, aby eh, flexibilita členských států byla zachována, zejména v době eh, v hospodářské obnovy. Většina dopadů jakékoliv výstavby se týká místního životního prostředí. Celoevropská harmonizace je nezbytná k zajištění vysokých standardů ochrany životního prostředí po celé EU, ale směrnice by neměla omezovat schopnost místních úřadů upravit ehm, svá rozhodnutí podle místních podmínek. Pokud je o konkrétní otázky, tak ECR leží nejvíce na srdci návrhy eh, na eh, jednotné kontaktní místo, na nový screeningový proces a na ten povinný proces stanovování rozsahu. Pokud jde o akreditaci eh, v odborníků, tak vítáme to, že zpravodaj hovoří o technicky odborně způsobilých a Eh, uznává, že eh, povinná akreditace eh, způsobuje značné problémy pro některé členské státy a podniky. ECR má také obavy ohledně toho, že možnosti tedy toho, že developer si může najmout zpracovatele té studie. Proto bychom byli raději, aby byl proces kde budou eh, místní úřady odpovědné za, najatí, za najmutí technicky eh, zdatného eh, konzultanta, kterého zaplatí developer. Je třeba eh, zajistit eh, takto eh, nezávislost mm, orgánů, které budou najímat místní orgány k ověření EIA. Pan zpravodaj správně říká, že ověření těchto informací musí být vědecky objektivní a nemělo být předmětem žádného nepatřičného ovlivňování nebo zásahu. Tohle je záležitost, která má v současné době řadu nejasné nejasných termínů a možná to a může to vést k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 Myslím si, že mít eh, kritéria pro EIA a dávat to do přílohy je trošičku přehnané, jak jsme se rozhodli v listopadu loňského roku, když parlament požádal o to, abychom měli k dispozici konkrétnější informace, hlavně o břidlicovém plynu. Eh, takové informace pochopitelně můžeme získat až v okamžiku, kdy se začne těžba eh, Eh, nebo respektive eh, hledání těchto, eh, těchto břidlic. Myslím si, že to potom znamená, že EIA by neměla být překážkou pro to, aby se dále dělal průzkum v oblasti těchto břidlicových plynů. Zatím nevíme o tom, že by byl nějaký velký rozdíl v dopadu mezi konvenční plynem a břidlicovým plynem, respektive v době průzkumu e, mějte na paměti usnesení, které jsme přijali koncem loňského roku e, a myslím si, že Eh, skutečně nemá cenu eh, mít nějaký eh, oddělený regulační systém, který by se týkal pouze těch břidlicových plynů. Myslím si, že průzkum v této oblasti by měl Eh, se řídit stejnými přísnými pravidly, která zajišťují eh, ochranu životního prostředí i v jiných typech eh, průzkumu. To si myslím, že je velice důležité. Domnívám se, že musíme v těchto věcech být maximálně přesní v našich dokumentech, protože tato iniciativa je velice důležitá, týká se nejen životního prostředí, ale také dodávek energií a také samotné bezpečnosti těchto dodávek. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní eh, pan kolega Richard Zivr. Děkuji, pane předsedo. Ze zásady se domnívám, eh, v zásadě se domnívám, je to dobrý návrh, ale o mm, několika věcech bychom se ještě měli pobavit, například článek 2 One Stop Shop, princip jedného odbavovacího místa, jednoho příslušného úřadu pro koordinování společných postupů. Eh, musíme dávat pozor zejména u federálních zemí, aby tady nedošlo k vytváření nových eh, úřadů, protože federální státy mají pro společný postup různé úřady. A tady musíme být opatrní a jistě je také problematické, když se podíváme na strategickou směrnici eh, o dopadu na životní prostředí. Co se týče příloh, je správné, abychom to rozšířili na nové výzvy, ale je tu určité nebezpečí, že budeme pracovat s nejasnými definicemi, které v členských státech mohou být různým způsobem interpretovány jako například nové moderní slovo výkon ekosystémový. Tady kdo ví, co to vlastně znamená. Musíme do té směrnice napsat naprosto jasné a srozumitelné definice, protože například ekosystémový výkon bude v Bulharsku interpretovan jinak než ve Finsku anebo na Maltě. Tady je třeba vědět skutečně, oč se jedná. U článku 4 u screeningu to je vlastně ta předběžná procedura, eh, kde úřady mohou konstatovat, že není zapotřebí posuzování vlivu na životní prostředí. Eh, tady se má zabránit eh, negativním dopadům. Je to jistě správný krok, protože v podstatě teď se eh, předepisují skutečně také předpisy pro následující proceduru. Eh, screening by měl sloužit pouze k tomu, zda existuje povinnost zkoumání dopadu na životní prostředí či nikoliv. A je to určité, dodat, určitá dodatečná zátěž pro dotyčné úřady. U scopingu, eh, to je článek 5, který je teď eh, zavazující a povinný. Tady je třeba podívat se na to, abychom to skutečně udělali závazné a ne na návrh příslušného úřadu či projektanta eh, abychom se dostali rychleji k cíli. Kriticky nahlížíme na zavazující systém akreditace pro experty, eh, kteří pracují na těchto studiích posuzování vlivu na životní prostředí, ale eh, my, eh, ale existují také vlastní experti a když se ještě to, k tomu přibudou akreditování experti, tak se to celé nesmírně prodraží. Důležité je také rozhodování v článku 8. Tady není uh, konkrétní hodnotící kritérium, které by ukázalo úřadu, kdy je třeba něco schválit či neschválit, povolit či nepovolit. Eh, to znamená, že projekt, který má negativní dopady na životní prostředí, může být přesto schválen. Je to určitá slabina právní. Kdybychom definovali eh, předpoklady jako v článku 11 eh, jiné směrnice, kde je to přesně předepsáno, kriticky, také jsou také lhuty. Článek 8. Zvládnou to za tři měsíce u velkých projektů. Pomyslete například na letiště, například berlínské letiště a velké projekty, to bude nesmírně obtížné a tady by bylo skutečně nutno přeskoumat, zda by se to nemělo stanovování lhůt přenechávat eh, členským státům. Děkuji. Děkuji. A teď dám slovo komisi Marianne Benning. Good afternoon. Dobré odpoledne. A děkuji eh, za slovo za Evropskou komisi. Rád bychom poděkovali panu Zanonimu eh, za jeho zprávu. Myslíme si, eh, že se na velice důkladně zpracovaný návrh zprávy a myslíme si, že obecně eh, plně podporuje naše návrhy. A to je samozřejmě velice pozitivní záležitost. Když jsem eh, poslouchal debatu, tak eh, by bylo zřejmé, že řada poslanců e, tento návrh také podporuje. Samozřejmě jsou tady některé věci, e, které e, musíme ještě dále prodebatovávat, ale to je běžný demokratický postup. Většina zainteresovaných stran, na které jsme se obrátili při přípravě tohoto návrhu, souhlasila s tím, že je třeba směrnici o EIA změnit a zohlednit všechna ta ponaučení, kterých se nám dostalo za posledních 25 let, eh, kdy jsme uplatňovali tuto směrnici. Tolik tedy eh, výsledek širokého připomínkového řízení veřejného a základní zásady eh, revize jsou, jak ukázalo i připomínkové řízení, zaměřené eh, směrem k nápravě minulých nedostatků a také k tomu, abychom eh, eh, odrazili probíhající socioekonomické i ekologické změny a také, abychom dodržovali zásady chytré regulace. K tomu se ještě dostanu. Také musíme zohlednit příslušné, mm, příslušnou judikaturu soudního dvora, která vyšla k EIA v posledních letech. Abychom vyřešili eh, celou tu řadu problémů, eh, tak eh, bych připomněla dva hlavní cíle, které jsme měli pro tuto revizi. Za prvé to bylo zlevnit, zlepšit kvalitu posuzování dopadů na životní prostředí. Jak už to zaznělo, to je velice důležité, abychom zajistili nejenom abychom eh, správně naplňovali eh, své vlastní ekologické právo, které máme eh, pro celou řadu oblastí životního prostředí, ale je to také důležité proto, abychom dosáhli dalších souvisejících přínosů ekologické legislativy, a sice věcí, které se týkají jejich hospodářských a sociálních dopadů. Dalším cílem, který máme, je aby celý ten proces posuzování dopadu na životní prostředí byl mnohem efektivnější. Tomu říkáme racionalizace. Také tady o to řadě řečníků šlo. Členské státy na radě dali najevo, že eh, řada našich cílů eh, se jim zamlouvá. Eh, na zasedání rady v březnu k tomu proběhla eh, dobrá spolupráce a eh, i eh, na jiných fórech byly naše návrhy přivítány. Ty dva cíle, o, kterém jsem hovořila, o, o kterých jsem hovořila, jsou navzájem provázané. Lepší kvalita zvýší efektivitu směrnice a pravděpodobně také přispěje k narovnání podmínek po celé EU, což není bez významu racionalizace posuzování dopadu na životní prostředí samozřejmě eh, zvýší efektivitu směrnice. Eh, po pečlivém prostudování eh, směrnice pana Zanonyho jsme rozčlenili pozněvací návrhy do tří kategorií. Rád bych vám podala nevyčerpávající přehled některých otázek, kterými jsme se zabývali. Za prvé, ta první kategorie tedy tam si myslíme, že je třeba ještě tedy dále eh, zlepšovat a posilovat ten náš návrh. Ano. Tak, abychom eh, naplnili své cíle. Ráda bych zde například odkázala na pozdělací návrh 20, eh, který se týká pojmu EIA nebo také čtyřicítku, eh, která se týká eh, výsledků, eh, které mají být dány k dispozici veřejnosti. Také velice vítáme pozměňovací návrhy k úvodním ustanovením, například k, k náhlým událostem, které vysvětlují důvody k změně směrnice. Druhá kategorie obsahuje eh, návrhy předkládané zpravodajem, které mají eh, naplnit tedy cíl eh, návrhu, ale ještě bude třeba je podle našeho názoru dále projednat, například akreditace expertů kterou navrhuje pan zpravodaj, to znamená pozměňovací návrhy 28 až 32. příslušné škrty. Já bych zde ráda uvedla, to posouzení dopade, dopadů zpracované eh, komisí. Eh, už teď tedy podle tohoto existují pozitivní zkušenosti v řadě členských států a ukazuje se, že ten mechanismus eh, má dobrou kvalitu. Potom povinná kontrola, povinná kontrola kvality, ta se zde zavádí a my jsme vždycky říkali, a je to v našem návrhu, že volba mechanismu a fáze, ve které bude uplatněn, je na členských státech, takže členské státy dostávají eh, rozsáhlý prostor eh, k tedy ovlivnění tohoto mechanismu. Proto bychom se dále mohli eh, bavit o tom, jaký nejlepší mechanismus navrhnout, ale nesmíme zapomínat, že jeden z nedostatků implementace stávající směrnice je nedostatek kontroly kvality. A, a my si opravdu myslíme, že tohle musíme eh, řešit. A eh, jestli jsem to správně eh, pochopila, tak řada z vás na tohle narážela i v souvislosti s nezávislostí těch, kteří posuzují tu ekologickou zprávu. Další věc, kde si myslíme, že je to třeba ještě dále Mm, projednat, jsou pozměňovací návrhy, které se týkají eh, zapojení veřejnosti do různých fází EIA. Myslím si, že ten náš návrh, a víme, že je v souladu eh, s cíly eh, ruské umluvy o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na veřejném rozhodování a také o přístupu ke spravedlnosti v ekologických věcech. A víme, že Evropská unie je smluvní stranou eh, této umluvy. Stávající směrnice už teď má rozsáhlá ustanovení, která zajišťují eh, zapojení veřejnosti a dalších zainteresovaných eh, stran, jako jsou úřady pro životní prostředí nebo místní úřady. A nynější návrh zavádí další možnosti mm, pro různé strany, včetně veřejnosti, k účasti na rozhodovacím procesu. Například minimální časový rámec pro konzultace eh, o zprávě o EIA. Tak tomu zatím nebylo a ve členských státech eh, jsme byli jsme, bylo zřejmé, že eh, veřejnost nedostávala dostatečný prostor a v našem návrhu chceme opravdu zajistit, aby veřejnost dostala dost času na to, aby se mohla řádně vyjádřit a zúčastnit se tak, aby opravdu mohla eh, řádně posoudit ty návrhy. Ovšem některé ty eh, pozměňovací návrhy tady, a tady hovořím o 22, k účasti veřejnosti eh, na screeningu, a ještě potom další chtějí účast veřejnosti před souhlasem s výstavbou. My si myslíme, že to natáhne celý ten, celou tu proceduru EIA až tak, eh, že si myslíme, že to eh, nezvýší eh, jistotu, že bychom naplňovali svoji ekologickou legislativu lépe a také by to mohlo mít hospodářské dopady, protože by to způsobilo nepatřičné průtahy. Navrhovaný, navrhovaný nový odstavec k kolektivnímu jednání což je ten, ta nová 1.40 k eh, posuzování ex post hm, těch projektů, ten je třeba ještě zvážit. My se pozitivně eh, stavíme k některým těm eh, nápadům zde zmíněným, ale myslíme, že je třeba zabránit dodatečnému, hm, vzniku dodatečného administrativního břemene. Takže to je třeba ještě dále ještě projednat. A teď se dostávám ke třetí kategorii pozměňovacích návrhů. Ty hm, jdou do zajista za rámec eh, v návrhu komise a my je nepodporujeme a eh, řeknu eh, vám proč podle návrhu zprávy pana zpravodaje. Například je tady pozměňovací návrh k zavedení definice biodiverzity číslo 13. My si myslíme, že to je nadbytečné. I vzhledem k principu právní jednoduchosti. Máme eh, jasně biodiverzitu eh, definovanou eh, v úmluvě o biodiverzitě, která je součástí Evropského právního řádu, protože Evropská unie je její vysokou smluvní stranou. Takže bychom měli používat tuto defici. Pokud jde mm, o pozměňovací návrh o udělování, na udělování výjimek jen ve výjimečných případech, tak my chceme eh, dodržovat své závazky podle Orhuské umluvy a ta eh, uvádí 45 dnů, co by eh, rozumnou dobu. Nicméně ten návrh musí nechávat určitý, určitý prostor členským státům a prodloužení těch lhůt je možné na základě povahy, eh, složitosti a velikosti a umístění toho příslušného projektu. Asi se všichni shodnete, že eh, tady ty rozdíly bude třeba eh, zohlednit. Tedy při posuzování projektu, tedy při eh, rozhodování o tom, za jak dlouho eh, rozhodnout o projektu. Pokud se jedná o složitý projekt a takových eh, bývá celá řada, tak myslíme, že členské státy musí mít možnost výjimky. A mimochodem také uvádíme, že eh, tohle je třeba řádně odůvodnit. A není to rozšíření, které by bylo neomezené, ale to rozšíření o další tři měsíce. Takže tady pořád se bavíme o poměrně omezeném časovém prostoru. A poslední věc, kterou jsem chtěla říci, je, že se v návrhu zprávy hovoří o břidlicovém eh, plynu. Řada eh, vystupujících jej zde zmínila. Všichni se shodneme, že se jedná o žhavé téma a eh, ovlivňuje politickou debatu nejenom v EU, ale i v ní čím dál tím více. Je to věc velmi specifická. A ještě než přijmeme i jakékoliv kroky, tak si myslíme, že třeba ten evropský regulační rámec řádně posoudit. Asi všichni víte, že, legislativ, že program legislativních prací komise na rok 2013 obsahuje konkrétní kroky, které se týkají břidlicového plynu. Když komise připravila ten návrh revidované směrnice o EIA, tak eh, se eh, toto ještě připravovalo, včetně eh, použití příloh 1 a 2. My jsme k tomu nepřistoupili vzhledem k tomu, že by to neslo sebou velké náklady a proto jsme tedy jako komise nenavrhli konkrétní odkazy na projekty týkající se břidlicového plynu. Ovšem tyto projekty, nejenom otázky těžby, ale i e, průzkumu, spadají do částí e, přílohy 1, i když se to týká pouze, nebo je tam určité e, množstevní omezení. Takže ještě uvidíme, jak to stávající posouzení dopadů, které komise právě provádí, dopadne pak se budeme muset k této věci vrátit. Potom jsou tady také eh, eh, návrhy na kvalitativní zlepšení, pokud jde o povinné eh, posuzování alternativ, určování rozsahu, monitoring a tak dále. A to jsou věci, které už se týkají opravdu projektů v souvisejících s břidlicovým plynem. Takže pokud jak parlament, i tak rada budou eh, o tomto dále jednat a budeme mít eh, tedy více informací, tak eh, jsme jistě připraveni se k této důležité věci vrátit. Ráda bych tady ještě jednou poděkovala panu zpravodaji za práci a komise je tedy připravena zvážit všechny pozměňovací návrhy, které chtějí zlepšit stávající návrh a zároveň tedy zachovat cíle návrhu komise. Abschließend der Berichterstatter Herr Sanoni das Wort. Bitte. Děkuji mnohokrát a na závěr pan zpravodaj Sanoni, prosím pěkně. Velice pečlivě jsem si vyslechl všechny eh, připomínky. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaše nápady, za vaše návrhy a um, Teď se budeme muset podívat ještě jednou na ty pozměňovací návrhy, jakým způsobem zapadají eh, do této diskuse, jak, do jaké míry také se věnují konkrétním bodům. Chtěl bych ale udělat jedna obecné, eh, o jednu obecnou poznámku a sice, že zde hovoříme o směrnici o EIE, která se týká eh, konkrétních projektů a hlavně v článku 1 kde víme, že některé ty projekty mohou trvat až 10 eh, let a eh, výsledky těchto projektů potom jsou eh, někdy známy až 10-20 let a proto toto se objevuje i v některých těch eh, našich obavách, které se týkají jak oznamovatelů, tak těch příslušných orgánů, jak, co se týká také nákladů a vlastních lhůt, které souvisejí s takovýmito obrovskými projekty. Myslím si, že skutečně stojí za to, abychom se ještě více zamysleli nad tím, eh, jaká je situace na samotném začátku, co znamená právě teď protože si myslím, že když budeme velice opatrní v této fázi, tak si můžeme ušetřit spoustu peněz a také spoustu eh, problémů. Někdy totiž máme tendenci věci uspěchat a já si myslím, že bychom skutečně měli tyto věci posoudit Eh, z různých hledisek, z hlediska například zastupitelstev a také jejich zapojení. Historie nám říká, že pokud si dáme skutečně velký pozor v, tom původním, v té původní fázi takovéto projektu, tak potom eh, máme velkou šanci dosáhnout věci, které eh, jsou správné a které jsou dlouhotrvající. Čili myslím si, že je velice důležité zdůraznit právě význam tohoto této původní fáze úvodní fáze. Myslím si, že naším úkolem skutečně je chránit peníze našich daňových poplatníků. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy do 28. května do 12, do 22. května do 12 hodin a e, my budeme diskutovat 29. června a e, potom hlasování e, s tím se počítá v našem výboru 10. července. Eh, hlasování v plénu ještě nebylo naplánováno. Děkuji všem zúčastněným za diskusy A nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, to je číslo 5. Tady se jedná o ILOG a hned dám slovo paní zpravodajce. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Otázka eh, paliv je otázka velice delikátní a vyžaduje eh, zvážení nejrůznějších zájmů, eh, které nejsou vždy směřitelné. Ráda bych připomněla, že směrnice o obnovitelných energiích stanoví eh, cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů v celkové spotřebě energie EU do roku 2020 a z toho 10% tohoto druhu energie v dopravě. 10% eh, tedy v dopravě, ale to bych ráda upřesnila tedy už od počátku. Cílem Cíl je tedy snížení emisí skleníkových plynů a je to ve směrnici o obnovitelných energiích eh, stanoveno. Zároveň se jedná o vztah se směrnicí o jakosti paliv. Eh, jsou to tedy tyto dva texty, které musíme vzít v potaz a které v soulad a zároveň také e, vzít na vědomí návrh komise. Spravodajem e, za výbor průmysl byl pan Vidal Kvadras a vlastně nám předložil tento návrh. Cílem, drazí kolegové, je tedy snížit emise skleníkových plynů. Eh, směrnice, o které, které jste hlasovali v roce 2008, parlament již manifestoval své přání, aby se integrace eh, faktoru eh, nepřímých změn pro využití půdy byla zahrnuta při posuzování biopaliv ale vlastně jsme zůstali tam. Co se týče vyjednávání s radou, tak byl dán potom komisi mandát pro to, aby vypracovala metodologii, eh, která by umožnila započítávání těchto nepřímých eh, dopadů na využívání půdy. A je to prezentováno ve studii, která se jmenuje IFPRI. Eh, týká se to tedy nejrůznějších biopaliv a jejich dopadu na nepřímé uh, změny ve využívání půdy, ale všechny studie ukazují existenci tohoto jevu těch nepřímých změn na využívání půdy. Spojené státy užívají eh, ve své eh, legislativě, zejména v Kalifornii, právě zohlednění tohoto faktoru. Eh, tento faktor nepřímých změn na využívání půdy je zejména patrný v biopalivech, která se mm, používají A my musíme započítávat tedy, když chceme snižovat emise skleníkových plynů, musíme započítávat tento element, tento jev nepřímých změn a využívání půdy. Domnívám se, že jsme dospěli k dohodě nad bodem, že je třeba dospět k politice, která umožní výběr mezi tím, abychom mohli jíst, abychom mohli žít. Protože když se podíváme, že se prostě e, pole, na kterých se pěstovaly potraviny, e, využívají pro biopaliva, e, je třeba, abychom hleděli také na trvale udržitelný růst a, trv- a udržitelnost. A je třeba, abychom si uvědomili, že speciální zpravodaj, který eh, se zaob, pan Dešuter, který se zaobíral potravinami a bezpečností potravy, nám ukázal, že tento bod je nesmírně důležitý eh, v souvislosti s právě s biopalivy. Komise tedy vybrala takový návrh, kde navrhuje omezit do roku 2020 biopaliva první generace. To znamená, to, co komise navrhuje, je využívání eh, vlastně potravinových rostlin na výrobu biopaliv. Dnes jsme v poněkud jiné situaci, eh, protože komise navrhuje eh, zavést stropy, ale, ale nezapočítávat zprávy e, nepřím, nezapočítávat tyto nepřímé změny na využívání půdy. Ale je třeba, abychom toto započítávali. Protože e, tyto nepřímé změny mají negativní vliv na emise skleníkových plynů je třeba, abychom si uvědomili, že potřebujeme jasný směr, kterým chceme jít. A nikoliv prostě dělat nějaké paušální kroky, což by možná mohlo být legitimní, ale bylo by to uh, hůře obhajitelné. Nicméně se jedná o eh, to, abychom si uvědomili investice, které byly vynaloženy protože nám se nejedná jenom o snižování emisí skleníkových plynů, ale vůbec o logiku celosvětovou pro bezpečnost potravin. Musíme se také uvědomit, že žijeme v ekonomické krizi. To znamená, že si musíme uvědomit, co to může mít za dopady na průmysl. A proto vám navrhuji v této zprávě aplikovat klauzuli eh, Grand Pleasuring, aby se e, zavedly stropy pro biopaliva první generace, e, to, co bylo vyrobeno v roce 2010 a diskutovat o, tomto datu 2010. A to by nám dalo zhruba 4,3%, kterými by se přispělo na biodiesel a ne pro etanol, protože důsledkem toho by bylo, že etanol by pravděpodobně mohl jít až na výrobu do 25%. To je to, co odhaduje komise do roku 2020. Navrhuji vám tedy, eh, abychom počítali s tím do roku 2020 a aby potom byly odstraněny subvence pro biopaliva, které mají eh, pouze omezený ben, dobrý vliv na klimat. A ráda bych připomněla, že podpora biopaliv reprezentuje velice důležitou částku v evropském rozpočtu. 10 miliard euro ročně. To znamená, že je třeba uvědomit si rovněž v kontextu Eh, rozpočtovém eh, celou situaci. Eh, důsledek, který navrhuji, je vyvážený nebo závěr. Měli bychom mít snížení a zmizení biopaliv první generace. Měli bychom vyhodnotit investice, které byly a budou učiněny až do roku 2020 nejrůznějšími podniky, abychom měli vyrovnaný systém. Je třeba dospět k deseti procentům, o kterých jsem hovořila. Aniž bych byla matematičkou, když dodám 4,3% a 25%, tak rozhodně nemám 10%. Takže vám navrhuji stanovit cíl pro využívání elektřiny pro obnovitelné energie v oblasti dopravy 1,5 což by tedy našemu systému dodalo 1,5 to znamená, že bychom se přiblížili těm 10 biopaliv druhé generace, což navrhuje pan Vidal Quadras ve své vlastní zprávě. Co se týče o těch pokrokovějších biopaliv, to znamená biopaliva druhé generace, je to jistě zajímavé řešení, protože umožňuje zhodnotit také e, výrobu nejrůznějších aktivit. A jenomže také obsahuje řadu obtíží. Ta první je, že určitý počet biopaliv druhé generace se již využívá pro určité druhy průmysl, například pro živočišnou výrobu, která pro živočichy, kteří se používají v chemickém průmyslu, potom pro papírenský průmysl, eh, těžba a zpracování dřeva. A je třeba mít precizní studii dopadu eh, biopaliv druhé generaci, abychom naš, náš průmysl nepovzbuzovali v tom, aby, za tři roky potom, aby ho používali za tři roky, by se řeklo, že to není dobré. Eh, protože nemůžeme říct těm, co investovali, promiňte, eh, zmírili jsme se, nebyla to dobrá volba. Ano, biopaliva druhé generace, ano, ale za podmínky, že tady budeme mít přesnou studiu dopadu týkající se uh, jevu těchto biopaliv v ekonomickém a sociálním ohledu, eh, ale také v příslušných filiálkách průmyslu, kde se již používají. To je tedy to, co navrhuji pro biopaliva druhé generace nebo třetí generace z řas. A, e, ukončila bych tím, že ještě řeknu něco o lese. Dřevo. Les je velice důležité téma pro Evropu. Možná, že jsme eh, si ještě neuvědomili eh, tuto záležitost, ale já ve své zprávě navrhuji, abychom nepovzbuzovali k využívání biopaliv druhé generace pocházející ze dřeva, Eh, dokud se neujistíme, že růst lesa umožní toto využívání, protože dnes se nacházíme eh, ve vícenásobném využití dřeva pro energii, pro papírenský průmysl, eh, pro paliva a je třeba, aby toto všechno bylo v souladu, abychom si byli jisti, že nezničíme les, tím, že bychom ho prostě celý vytěžovali i pro výrobu biopaliv. Je třeba se tedy ujistit o, trvali, o, o udržitelnosti lesa, a, abychom eventuálně umožnili výrobu biopaliv. E, takže, pane předsedo, vážení kolegové, to je ten první návrh, který vám předkládám. Poté, co jsem si vyslechla celou řadu Mm, příspěvků. Snažila jsem se předložit něco vyrovnaného, eh, jak z hlediska průmyslu, tak z hlediska zemědělství, tak z hlediska snižování emisí skleníkových plynů a myslím se, že se můžeme ubírat eh, k solidní konstrukci, ale já samozřejmě s velkým zájmem si vyslechnu vaše poznámky k této zprávě. Děkuji. Merci. Next speaker is Příští mm, nebo dalším řečníkem je pan Vila Kvadras z Vajtre. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě pozvali, eh, abych se zúčastnil vaší diskuse zde na půdě eh, eh, výboru pro životní prostředí. Je pro mě velkým, velkou ctí, že jsem byl pozván do této svatyně ochrany životního prostředí. Kromě toho bych chtěl trošičku eh, skromně také eh, poděkovat za to, že paní Lapáš přišla také do našeho eh, výboru, kde vyjádřila své názory a kde jsme měli tak možnost konstruktivním způsobem tyto věci s ní projednat. Souhlasím s paní Lapáš, že skutečně se jedná o složku, která je mimořádně složitá, jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska sociálního i odborného, technického. Existuje celá řada prvků, které je potřeba mít na paměti a pochopitelně eh, budou tyto prvky také vyžadovat různé přístupy. Naše práce, jako vždy, ale je eh, o tom, jak eh, najít nějaké společné eh, místo, eh, do kterého bychom mohli promítnout všechny legitimní zájmy a cíle. Jsem eh, přesvědčen, že oba naše výbory se upřímným způsobem pokusí něčeho takového dosáhnout a že společně potom se budeme moci věnovat těm různým fenomenům. Chtěl bych říci, že jsem vám plně k dispozici v těchto věcech. My máme dnes eh, lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, takže velice brzo již budu mít naprosto přesnou představu o jakési konfiguraci názoru eh, členů našeho výboru a budeme z toho moci dále vycházet. Jak řekla paní Lapáš, já eh, podobně jako paní Lapaš i já přednesu své osobní názory k tomuto dosie. Za prvé, bych eh, vám chtěl eh, říct, že nám jde skutečně o zmírnění toho fenoménu iluk. Eh, tady si myslím, že všichni se shodneme. V současné době všechny výbory, které se zabývají tímto portfoliem, šest již předložilo své stanovisko a kromě té zprávy paní Lapáš nikdo zatím není proto, abychom eh, považovali ty faktory luku za něco, co je potřeba závazně eh, ošetřit. Eh, myslím si, že to je věc, o které budeme muset stále ještě hovořit. Komise sama, poté co provedla různé studie, vlastní i zadané, došla k závěru, že zatím ještě nemáme dostatečné, dostatečnou vědeckou jistotu pro to, abychom mohli konkrétní hodnoty přisoudit konkrétním situacím. Pochopitelně v našem výboru eh, lidé pocházejí z různých kontextů, ale ve vašem výboru, podobně jako i v mém výboru, máme řadu lidí, kteří mají eh, vědecké znalosti, mají odborné znalosti a vědí, že eh, věci, které se dají změřit, se dají buď vypočítat, anebo modelovat. A jestliže budeme mít eh, určitou právní, eh, eh, určitý právní předpis, tak musíme být skutečně přesní a musíme také jednotlivým aktérům dodat dostatečnou míru jistoty, tak, aby mohli skutečně se spolehnout na věci, které můžeme buď spočítat, nebo které můžeme měřit. Ale jestliže je něco, co se dá pouze modelovat, tak já si myslím, že něco takového mít v legislativě je poměrně riskantní ta e, studie, e, která byla použita e, v komisi, která by měla vyhodnotit tyto faktory ILUKu, tam hovoří o tom, že existují některé chyby v údajích, které máme k dispozici. Jedná se o tu studii IFPRI. A ta právě upozorně na to, že někdy tyto studie jsou založeny na těchto chybách. Představme si třeba, že Eh, eh, Malajzie, která eh, vyrábí palmový olej. Dejme tomu, že Malajzie zítra se rozhodne přijmout tento certifikační systém, který bude povinný a zastaví pěstování toho, těch, těchto eh, rostlin. Tím pádem pochopitelně se ten faktor iluku se absolutně změní. Čili jestliže budeme mít eh, v legislativě něco, co eh, vlastně se týká faktorů, které nemůžeme kontrolovat, tak já si myslím, že to je skutečně, alespoň já tedy to tak vidím jako riskantní. Ten, ty faktory e, iluku e, v podstatě také diskriminují mezi etano, bioetanolem a bionaftou. E, Jestliže tyto věci eh, budeme revidovat na základě toho, co jsem právě zmínil, takové situace, potom by se mohlo stát, že eh, vytvoříme následující scénář. Bio nafta eh, zmizí a etanol, který má v současné době nízký faktor iluk, pochopitelně bude mít najednou tento faktor daleko vyšší. Eh, protože fakticky jsme tady na velice tenkém ledě a musíme být mimořádně opatrní. Máme tedy ten cíl eh, desetiprocentních eh, obnovitelných zdrojů, to bychom se měli pokusit toho dosáhnout, ale myslím si, že je potřeba vždy vybrat správnou cestu. Pochopitelně, že všichni se shodneme na tom, že to je potřeba udělat, ale dohodněme se na metodě, která bude skutečně tou nejlepší. E, proto také o těchto věcech stále hovoříme. Domnívám se, že konstruktivní přístup který bere v úvahu e, nejrůznější výhody biopaliv, ať už se jedná o udržitelnost nebo e, e, rozvoj venkova a tak dále, že tyto všechny věci je možno přijmout tak při zohlednění i luku. Myslím si, že jsme dosáhli souhlasu týkajícího, co se týká Eh, biopaliv, která nejsou vlastně v konkurenci s těmi eh, potravinovými eh, rostlinami. Jakým způsobem ale tyto věci můžeme podpořit? Paní Lapáš hovoří o tom, že bychom mohli si určit určitý podcíl pro Eh, tyto bio, za to biopaliva 10%, 10,5%, to bychom mohli ještě o tom diskutovat. A takovýmto způsobem eh, eh, například vyšleme jasný signál celému odvětví, tak jako jsme to udělali dříve, když jsme řekli, že to bude 10%, tak v současné době bychom vlastně vyslali signál, že podporujeme investice do tohoto odvětví to znamená výroby biopaliv. Čili pojďme se dohodnout, eh, že bychom mohli mít tento pod eh, cíl týkající se těch pokročilých biopaliv. Co se týče těch eh, zmírňovacích opatření, tak jak se o tom hovoří ve zprávách, například ze strany Ecofinu nebo z WWF, nebo eh, ve zprávě Polytechniky eh, v Lozán. Eh, to jsou všechno instituce, které mají velice dobrou pověst a účelem toho všeho je dosáhnout toho, aby se zlepšily výnosy což jsou všechno věci velice pozitivní, které pochopitelně zmírňují luk a přitom nedeformují ty současné eh, investice a také nesnižují počet pracovních příležitostí. Chtěl bych eh, ještě potrhnout jednu věc a sice, že nemáme dostatečně vyvinuté zelené alternativy, které by nahradily biopaliva. Já vůbec nejsem proti. E, naopak, já velice podporuji elektrifikaci e, e, dopravy například. Já si myslím, že to je mimořádně zajímavý projekt do budoucnosti, ale pak bychom museli mít lepší motory, pochopitelně, které by byly výkonnější. To by bylo velice dobré, ale podle všech odhadů ani to nebude stačit k tomu, abychom eh, do roku 2020 eh, vyplnili všechny ty mezery. Čili máme před sebou určité dilema, které já eh, sám připouštím, není vůbec snadné. Buď se vzdáme tedy toho cíle 10% v dopravě, a jestliže budeme tedy dělat to více, vícečetné výpočty, tak potom pochopit o to vícečetné eh, eh, počítání je vlastně jiný způsob, jak říct, že se vzdáváme tady toho cíle 10%. My to sice skrýváme, ale taková je pravda. Myslím, že musíme si opravdu říkat pravdu do očí. Musíme být vůči sobě upřímní. Pane předsedo, eh, já bych ještě se s vámi chtěl podělit o nedávnou zkušenost. Pět členů parlamentu eh, se minulý týden zúčastnilo eh, návštěvy Malézie. hovořili jsme tam se zástupci průmyslu, hovořili jsme s neziskovými organizacemi, hovořili jsme s domorodým obyvatelstvem, s místními zastupiteli a tak dále. A všichni se shodují na tom, že skutečně chtějí mít palmový olej jako Eh, jeden ze základních pilířů své ekonomiky. Mohl byste, prosím, už končit? Já se omlouvám, ano. Ale jediná věc, kterou skutečně musíme udělat, je postarat se o to, aby tyto plodiny byly získávány bez negativních dopadů na životní prostředí. A to pochopitelně věc, na které se shodneme všichni, tam i tady. Čili, abych to všechno shrnul, vážení kolegové, Potřebujeme podcíl pro eh, ty pokročilé eh, biopaliva, potom musíme mít ty změrňující efekty a měli bychom také obchodní mezinárodní politikou nějakým způsobem eh, eh, podporovat eh, některé závaz, některá závazná opatření a trvat si na nich i ve vztahu k našim partnerům. Ty, to je to, co já navrhuji na půdě našeho výboru TREM. Děkuji mnohokrát, pane kolego Vidal Quadrasi. Kolegové z vašeho výboru jsou nám vždy velice milí a drazí. A Velkoryse jsme vám dali takřka 12 minut, to budeme muset kompenzovat u kolegů z ITRE také někdy, protože je to obrovská mm, složka, je to veliké téma a jistě budeme ještě mít hodně práce s vypilováváním kompromisu. Takže teď vstoupíme do debaty stínoví zpravodajové se dostanou ke slovu nejprve koně kolegyně Klas a já vám přečtu, koho mám na seznamu řečníků. To jsou tedy stínoví zpravodajové, kteří budou moci hovořit čtyři minuty. A potom... Ještě někdo se hlásil? A paní Gerling. A nejprve tedy začnou stínoví zpravodajové a potom jednotliví poslanci, kteří se přihlásili. Paní Klas, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Téma je velice rozsáhlé a my jsme se tak dověděli, že i diskusní rozmezí je velice rozsáhlé. Na to upozornila paní kolegyně Lepáš, ale také pan kolega Vydal Kvadras. Když se podíváme do roku 2009, to není tak dávno. Byli jsme plně euforičtí v tom, eh, abychom eh, stanovili 10 pro biopaliva pro oblast dopravy a dokonce jsme to sformulovali v nařízení. Eh, když se teď podíváme na návrh komise nebo na návrh paní Lepáš, pak tento cíl naprosto zničíme. Musíme si to zvážit. A já se tážu, zda to je trvale udržitelná politika. Eh, musíme položit fakta na stůl. Zásadní otázkou pro mě je, zda jsme pro nebo proti biopalivům. Nevyhneme se této otázce. Já jsem za, abychom v Evropě část naší energie pro sektor dopravy mohli eh, používat eh, biopaliva, čili dorůstající paliva dříve táhly vozy koně nebo, do, nebo dobytek, dnes to jsou pro mm, automobily biopaliva e, je také e, dochází ke zlepšování energetické bezpečnosti, e, nezávislosti a rozvoj venkovských oblastí se také hospodářsky podporuje. Návrh komise eh, se diskutuje s velkými emocemi na všech stranách a ty faktory ILOG, to znamená nepřímé změny na využití půdy není žádná přesná vědecká disciplína. Na to upozornil i kolega Vidal Quadras. Eh, prostě jev není možno přímo sledovat a není to možno měřit, čili jsou tady pouze domněnky. Eh, eh, chybn, modelům byla prokázána již celá řada nepřesností a chyb, eh, které spočívají na chybných datech a to uznala i komise a i Corinne Lapáš na to poukazuje protože to vzniklo vlastně na zeleném stole. Vede to k tomu, že naše energie v Evropě vede k tomu, že bychom eh, zatěžovali eh, i Malajzii. Nemáme dost vědeckých vlivů, eh, pardon, nemáme dost vědeckých studií, abychom mohli dokázat tyto negativní vlivy, abychom je mohli zapracovat do evropských předpisů. Pro mě by to znamenalo, že to je stejně nutné neustále aktualizovat a ty faktory nepřímého, nepřímých změn na využívání půdy eh, nejsou prostě přesné. Lepší trvale udržitelná výroba není zohledňována. To znamená, že tady neexistují žádné pobídky pro trvale udržitelnou výrobu, eh, protože se to pořád počítá přes nějaký faktor či jev, ale to vede k nejistotě výrobců a zabraňuje to také dalším inovacím a investicím. Kdo by chtěl tady působit inovativně, eh, když to všechno prostě se bude ještě posuzovat na základě nějakého faktoru. Kolegyně Lepáš hovoří o strace feathering, eh, eh, říká, že by měly mít podniky určitou jistotu. Podniky by měly předkládat své investice to není to, co by měla dělat politika. Ta studie Infre ukazuje, že velká část skleníkových plynů pochází zejména v těch státech, kde eh, se to týká lesů, země a rašelinišť. Ale proč bychom my měli snižovat naši produkci? To jsme také konstatovali v Malajzii, když jsme hovořili s NGOs. Oni, nevy, oni nevyžadují žádnou výrobu palmového oleje, ale oni vyžadují, aby eh, docházelo k trvale udržitelnému dodržování výroby. Eh, vyžadují jasnou ekologii a žádají nás, abychom se v našich úpravách postarali o to, abychom jim dali taková zadání, která skutečně zajistí udržitelnost, která bude měřitelná. A ještě bych ráda něco řekla k tomu pětiprocentnímu cíli. Je to vlastně takové, takový hezký výpočet, který nám komise předkládá. A to, tak to nemůže být. Při produkci biopaliv eh, v Evropě nesmíme ponechat bez povšimnutí, že 60% z řepky a 40% z oleje, ale takhle není možné vydiskutovat to téma, pane předsedo. E, není to v souladu není, s tématikou. E, když se podíváme na dvojité, čtyřnásobné započítávání a započítáme-li odpady, Promiňte, ale já už jsem vám dal o minutu 30 navíc. Musíme e, skutečně být disciplinovaní abychom, se, abychom mohli projednat všechno. Takže prosím, další řečník. Eh, já bych chtěl poděkovat za dobrou spolupráci. Chtěl bych eh, také poblahopřát paní zpravodajce. Současná politika eh, podporuje využití biopaliv kde tedy hovoříme o těch 10% a v dopravě do roku 2020. Co se týče té směrnice o kvalitě, eh, tady se hovoří o těch skleníkových plynech a tak dále. Cíl těchto závazných eh, cílů je, odpovídá celkové politice Evropské unie. Jde o eh, určitou pobítku věci silnou, která by se měla také těšit finanční podpoře. Obě tyto směrnice hovoří o kritériích udržitelnosti, tak eh, bychom zajistili, že dopad těchto biopaliv je skutečně pozitivní. Přesto však tyto, tato kritéria udržitelnosti nezohledňují Eh, velice důležitý faktor a to je právě to, čemu říkáme ILUK. Emise právě z ILUKu se eh, vlastně eh, velice často jsou tak vysoké, že potom to neodpovídá naší snaze snížit tyto emise. Jeden z rysů tohoto návrhu, který se týká směrnice o obnovitelných zdrojích, je limit, který se týká těch potravinových plodin pan Agra souvisí s tím pětiprocentním stropem. Domnívá se, že to je důležitá součást tohoto návrhu. Pan Alsan také eh, je rád, že eh, se pravodejka navrhuje eh, ty mandatorní faktory iluku. luku. Eh, toto je věc, eh, která eh, se vzájemně doplňuje s dalšími požadavky. Jejich cílem je dosáhnout 20% zastoupení těch obnovitelných zdrojů. Domnívá se, že toto by se mělo týkat také těch nepotravinových plodin a navrhuje také ten pod cíl v hodnotě 1,5 a také ten 12% cíl snížení energetické náročnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát, tak jsme ušetřili trošku času. A nyní další řečník. Chairman, I'll try to stick to the four minutes. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím také využít pouze těch čtyř minut, když to vůbec není snadné. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Lapáš za její spolupráci a také za vypracovanou studii, která se věnuje těmto otázkám. A také bych chtěl poděkovat panu Vidalu Kvadrasovi za jeho uh, Ehm, ehm, slova. Myslím si, že je velice důležité zdůraznit jednu věc a sice, že celá ta otázka iluku není vůbec nová. V roce 2008, když jsme eh, schvalovali tu, ten balíček o klimatu, tak už tehdy parlament vyžadoval právě tyto faktory iluku, které by měly být vždy zváženy. To už bylo v roce 2008. Bohužel jsme se této, eh, toho, tohoto požadavku museli vzdát, protože rada na to nepřistoupila a proto jsme eh, čekali, až komise přijde se svou zprávou, eh, která by se zabývala právě tímto ilukem. A teď jsme v této situaci. My jsme o to požádali, my parlament, a teď komise e, na to reaguje. Ale obávám se, že nereaguje tak, jak by bylo potřeba. E, komise sice říká, že ILUK je skutečně problém a já bych velice rád zdůraznil jednu věc. A sice neexistuje žádný vědec, který by řekl, že e, neexistuje žádný ILUK v důsledku biopaliva. Takový vědec není ale eh, pochopitelně nevíme, jakým způsobem to právně upravit. Ale žádný takový vědec neexistuje. Jestliže tedy se dohodneme, že nebudeme ten faktor luk eh, zvažovat, tak to, eh, řekneme, že tento faktor má hodnotu nula. V každém případě zkrátka dojdeme k nějakému závěru. A pokud řekneme, že takový faktor neexistuje, tak je tento faktor roven nule. Proto otázka je, co budeme s ilokem dělat a e, jestli tedy se budeme řídit tím, co nám říkají e, věci, kteří na to upozorňují, jestli je budeme brát vážně. E, je pravda, že modely se velice zlepšily, v současné době máme k dispozici obrovské množství informací, Eh, i když některé to modely neberou v úvahu ty vedlejší produkty, ale věci se zlepšují a zlepšovaly se už před lety. Tyto modely se skutečně vyvíjí každý den. A chtěl bych reagovat na to, co řekl pan Vidal Quadras. On řekl, že bychom neměli naše politiky eh, zakládat na modelech. Obraťte se tedy na, na komisaře Rena, který všechna svá opatření v podstatě e, zakládá na ekonomických modelech a na e, ekonomických predikcích. Každý den pan komisař využívá modely. E, zatím tedy EPP to podporuje. Já nevím, možná, že by, Možná, že EPP se nakonec vzdá těch úsporných opatření, možná, že by to byl také velký úspěch, kterého bychom dosáhli tomto smyslu, vzhledem k tomu, že všechny modely pochopitelně a také i, u, i při zohlednění těch ekonomických věcí, tak jestliže nechceme tedy tyto věci zakládat na modelech, tak bychom museli změnit celou řadu politik. Eh, co se týče těch defaultních hodnot, jestli si můžeme eh, skutečně eh, umožnit odejít od těch, těch defaultních hodnot, tak o tom se už hovoří v příslušné směrnice, směrnici. Jestliže můžete dokázat, že máte nižší eh, hodnoty, tak můžete využít tyto nižší hodnoty. Už to je také upraveno, čili proč bychom to neměli dělat také u toho nepřímého využití půdy, když to děláme u přímého využití. V tomto smyslu si myslím, že je poměrně divné, že zde v parlamentu zase eh, vlastně eh, se dohadujeme znovu na tom, jestli chceme v této věci Iluku něco dělat. Důležité přitom je to, jakým způsobem eh, se postavíme k těm pokročilým biopalivům, kde ta soutěž s těmi potravinovými plodinami není tak velká. Myslím si, že eh, musíme skutečně o tyto věci daleko více zajímat a musíme také dát větší jistotu eh, investorům, kteří chtějí investovat právě do těchto pokročilých nebo pokrokových eh, biopaliv. Musíme se na tyto věci dívat dlouhodobě a to dokonce ještě za rok 2020. Já bych chtěla říci, že musíme spolupracovat Eh, s cíly, ne s technologickými cíly, o kterých v současné době hovoříme a které jsou v současné době podporovány, to jsou ty 3%, ale chtě, musíme říci, co skutečně chceme dělat. A to, co chceme, čeho chceme dosáhnout, je snížení těch e, skleníkových plynů. Souhlasím tedy s paní Lapa, že je potřeba jít dál za rok 2020, ale ne s těmi nižšími Ehm, ambicemi. Myslím si, že bychom měli dodržet to, co jsme si ehm, e, určili pro rok 2020, ale měli bychom mít za tento rok, e, čili neměli bychom hovořit o cíli pro skleníkové plyny, ale tím, že bychom si určili také ten cíl pro dopravu. Děkuji mnohokrát. Není další stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Tohle je samozřejmě velice složitá věc a eh, pokouší se udělat eh, spoustu věcí najednou. A bohužel eh, tady to jsou regulační změny a musíme si uvědomit, že je to dáno nechtěnými účinky toho předchozího, takže tentokrát to musíme dost zajistit, aby to bylo správné. Takže já si myslím, že třeba to zjednodušit aby to nebylo příliš složité, aby to bylo konzistentní, zaručovalo jistotu, pokud zejména o investice a potom i, eh, i flexibilní, protože zatím to tak není. A možná, že bude třeba eh, to ještě měnit v průběhu času. Eh, je tady celá řada věcí v tom návrhu a musíme je posuzovat jednotlivě, ale zajistit, aby to celkově dávalo smysl potom. Takže on se těžko v současné eh, době těžko eh, posuzuje ten eh, kumulativní efekt změn paní Lepáš. Takže já budu teď reagovat spíše na jednotlivé otázky. Tyto legislativní změny byly provedeny proto, abychom, aby přechon z biopaliv na fosilní paliva nevedl k zvýšení emisí přes ILOK. je důležité mít vědecky podloženou metodiku ke stanovení faktoru iluku. E, souhlasím s tím, co říkal e, um, Bás. Hodně už jsme toho zlepšili, a jsem si, e, ale nejsem úplně jistá, jestli tam už jsme dosáhli svého cíle, jako on. Já myslím, že bodl Efry nám dává určité odpovědi. Musíme dávat pozor u pokročilých biopaliv, nechceme eh, spolehat na něco, co ještě neexistuje. Vím, že se na nich pracuje, ale samozřejmě stimulace investic eh, povede k pokročilým biopalivům. Dobře, doufejme, ale neberme to za samozřejmé. Možná, že to nebude tak eh, snadné, jak si myslíme. Pokud jde o e, ten pětiprocentní strop, je to ta správná úroveň? Já mm, přijímám e, princip stropu, ale nevím, jestli 5% je správně. Některé země, už jsou e, nad to. A potom možná, že bychom to měli řešit u FQD, nejenom u RED, prostě tento typ metodiky. Potom, pokud jde o více násobné započítání, tak tam to si myslím, že je rizikové. Opět, v zásadě je to v pořádku, ale nejsou tady jasně posuzovány dopady a ten, ten, ten dvojí seznam, to mi není úplně zřejmé, to bych byl eh, ráda, aby se ještě znovu posoudilo blíže. A potom poslední věc. Pokud jde o posouzení eh, zprávy kolegyně Lepáš, tak to je opravdu těžké, protože eh, anglicky to přišlo velice pozdě, ale každopádně myslím si, že ta její Myšlenka té dědické klauzule je eh, zajímavá a eh, těším se na čísla a uvidíme, kam to povede. Dobrá, děkuji. A teď pan Šimaňský. Eh, čtyři minuty, prosím. Nedávno v Evropském parlamentu proběhla debata o backloadingu a jedním z podstatných problémů tam byl problém věryhodnosti a stability politiky Eh, Evropského parlamentu, otázka důvěry, důvěryhodnosti, zejména eh, z pozice investorů a eh, mm, otázky světové ekonomiky. Opět se tady opakuje historie. Vracíme se do tých nebo do hodně podobných kolejí. Chtěl bych upozornit s Eh, pohledu naší eh, země, že se to bere hodně eh, vážně. Obrovské prostředky se do toho investovaly, velké investice, podnikatele uvěřili, důvěřovali a v Polsku máme úspěchy, máme 6,65% v tuto chvíli a informace o tom, že se najednou má administrativně něco snižovat, no tak to je v skutku ránou, takový blesk z nebe. My máme eh, čisté, eh, upřímné a logické argumenty proti této iniciativě a očekáváme, a Polsko to bude eh, vymáhat, čekáme, pokud ne derogaci, tak alespoň dlouhé přechodné období pokud ty iniciativy projdou tak v této verzi. Pokud jde o iLook, tak tam bychom upozornili na to, že v tuto chvíli není vědecky podloženo, to, že by, že, že by tyto závěry byly pravdivé. Polská vláda tvrdí, že pokud jde o změnu eh, přímého využití půdy, eh, je třeba postupovat eh, pečlivě. Změna využití země by měla být, nebo půdy by měla se zaměřit na emise v uhlíku. Víme eh, o případech, kdy eh, velcí eh, výrobci plodin, nebo pěstitelé plodin pro biopaliva, jako je v Malezi. A pozor, musíme sladěvat naši politiku s jejich politikou. Víme tedy, co dělají oni a naši partneři. Mějte na paměti, že plodiny pro biopaliva se teď omezují a v současné době eh, se stále více eh, znovu eh, obnovují lesy. Zejména když projednáváme ty navrhované změny, tak bychom si měli uvědomit, že tady není rozdíl mezi plodinami ze třetích zemí a, a na biopaliva a biopalivy z Evropy. Rozlišuje se mezi eh, třemi eh, široce pojatými eh, plodinami, oleninami a plodinami s vysokým podílem cukru například. A to bude mít negativní dopady, protože ta otázka je nesmírně obtížná. A závěrem bych vás upozornil na to, že v rámci našich politických aktivit, když eh, hovoříme o mm, pokročilejších palivech druhé a třetí generace, musíme mít na paměti, že lidé se učí. Mm, když eh, něco začnou prakticky provádět. Někdo investoval své peníze a teď o ně má přijít. Důvěra se eh, vytváří eh, léta, ale můžete za ní přijít přes noc. Oni přijít přes noc. Děkuji a nyní paní Bills. Děkuji. Nejdříve bych eh, chtěla poděkovat zpravodajce Corinne Lepáš srdečně za odvedenou práci a návrh zprávy. Ten je dobrým eh, základem pro další vyjednávání a eh, má moji plnou podporu. Eh, faktory ILUK v směrnici o kvalitě paliv a i o trvalé udržitelnosti musí se postarat o to, aby zemědělská paliva tedy eh, aby se eh, paliva eh, z plodin nepodílela na tlaku na mm, ceny potravin. To je špatná strategie a také to změňuje bilanci, pokud jde o skleníkové plyny, pokud se toto započítává. Ten efekt ILUK spočívá na určitých modelech, stejně tak jako u některé hospodář, modely hospodářské politiky. Proto uh, Eh, ten, kdo spochybňuje eh, efekt eh, iluku, musí spochybňovat jiné vědecké poznatky. Zjevně jde jenom o to protáhnout politické procesy a ne prosazovat politiku podloženou vědeckými fakty. Děkuji. Děkuji. A nyní k dalším řečníkům. Kollegen Banki a Yves Couchet. Habe ich jemanden vergessen? Zapomněl jsem na někoho? Není-li tomu tak, eh, tak eh, každý, dva minut, každý dvě minuty pilár. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Využiju času a chtěla bych tady říct pouze několik připomínek, poděkovat eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům. V Evropské unii již deset let já jsem byla zpravodajkou pro první směrnici obnovitelných energií už eh, se hovořilo o biopalivech. O biopalivech, protože to bylo dobré řešení pro zemědělství a pro diverzifikaci energie a protože bylo zapotřebí mít jiné energetické alternativní eh, zdroje energie. V roce 2008 se učinili závazné cíle, stanovili závazné cíle je celá řada investic a mnoho eh, pracovních míst, které nemůžeme ohrozit. Proto eh, bych ráda řekla, že musíme pokračovat v té cestě, kterou jsme zahájili. Je to dobrá politika, provozuje se v mnoha zemích světa a neměli bychom mučit, musím to říci takto, podniky, které se zaobírají výrobou biopaliv. Nemůžeme chtít skoncovat s cíly biopaliv první generace a aniž bychom je rentabilizovali. Máme biopaliva druhé a třetí generace, je třeba investovat do nich ale je třeba také, abychom zúročili to, co se investovalo do biopaliv v první energace. Když se podíváme na modely, to je zbytečná zátěž, protože nejsou přesné, nejsou vypovídající. Eh, dvě minuty. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Rita. Děkuji mnohokrát. Je tedy zvláštní, že se tady upřednostňují i log kritéria, která jsou spochybňována i samými autory. Ale to tady již zaznělo. Rovněž tady již zaznělo, že musíme dbát na to, abychom měli spolehlivou politiku a někdo, kdo v eh, v první generaci eh, biopaliv stroskotal, ten rozhodně nebude investovat do druhé nebo třetí nebo další. Musíme zvážit, Eh, že musíme dbát také na konkurenci mezi stavebními hmotami, potravinami a biopalivy. Dále musíme zohlednit eh, skutečnost, že energie není jedinou oblastí, eh, kde dochází k, ovliv, k různým vlivům. A je třeba abychom počítali také s faktorem ochrany přírody, který tady není zohledněn, anebo také extenzivní zemědělství. Domnívám se, že energetický sektor je relativně malý sektor, ale musíme tady dávat pozor na to, aby bioenergetické plodiny skutečně také e, přinášely něco a přinášejí, čili nemají pouze rušivé negativní dopady, ale mají i svá pozitiva. E, jsou e, důležitá pro sekundární látky, které jsou důležité Čili měli bychom skutečně se zdržet proklínání něčeho, a zvážit širší souvislosti. Děkuji mnohokrát a Richard Zéber, děkuji pane předsedo. E, souhlasíme, jsme si zajedno v tom, že naše legislativa v roce 2008 vedla k negativním dopadům v určitých částech světa, e, které jsme nechtěli. Rád bych připomněl, že tady v Evropě používáme 1,4 milionu hektarů a máme celkově 182 milion hektarů v zemědělství pro výrobu biopaliv. Ale FAO říká, že e, každoročně se bere 1,1 milionů z výroby. E, čili tím, že se podpořila biopaliva, e, tak ale nezohlednil se argument klimatu. To znamená, my jsme chtěli na základě biopaliv dát zemědělcům jakousi druhou nohu. A v mnoha zemích, zejména v mé země, mm, eh, jsou tyto plochy velice malé a bylo by špatné, kdyby se tady zaváděly i luk faktory a pak by se tyto investice zničily, protože bychom eh, měli potíže, jak udržet příslušné regiony eh, na životě. Musíme se pokouš, pokusit problematiku změnu klimatu, ale všechno ostatní vyclonit. Ale to zase by nedostálo vlastně požadavkům této problematiky, protože tady máme diverzifikaci, investice, je tady celá řada argumentů a máme také jiné metody, jak bychom mohli problémy zejména mimo Evropu, vyřešit. Celé je to velice sporné i z ekonomického hlediska. A ještě jednu větu je rozdíl, zda s ekonomickým modelem sledujeme celou ekonomiku, anebo se specifickým malým problémem, jako, ilok, jako je ILOK, a vlastně hledíme pouze na jeden dílčí aspekt. Komplexnost je trochu jiná a myslím si, že v ekonomice nemáme jinou možnost. Luc za hospodářský a sociální výbor. Děkuji, pane předsedo. My eh, jsme eh, schválili naše stanovisko před 14 dny my máme kritický postoj k biopalivům, to už jsme vypracovali vlastně, když eh, vyšla směrnice o obnovitelných energií. My jsme tomu nerozuměli, prostě nešlo to dostatečně rychle, všechno z biopalivy první generace a tenkrát již parlament řekl, pozor, nechceme desetiprocentní přimíchávání biopaliv, my chceme 10% eh, alternativních energií v dopravě jsme spokojení, že komise uznává eh, také faktory ploch, velikosti ploch. Kdybychom chtěli celosvětovou potřebu energie splnit biopalivy, potřebovali bychom dvě třetiny celé celosvětové zemědělské plochy. A myslím si, že to je dostatečně pádný argument, abychom věděli, kudy se cesta obírá. Chtěla jsem poděkovat paní Lepáš za dobrou spolupráci, kterou jsme měli také s panem zpravodajem z ITRE. I my vidíme veliké slabiny o iluku. A vidíme také velké slabiny o seznamu látek, eh, s kterými se počítá pro zbytky. Dám vám konkrétní příklad toho, co ještě nezaznělo. S touto úpravou, která leží na stole, se vede bílkoviná strategie Evropské unie ad absurdum, protože rostlinný olej se, ber, se představuje jako hlavní produkt bílkovinné produkce. A když eh, prostě řepku budeme používat na biopaliva, tak budeme dovážet z Jižní Ameriky eh, potravu pro dobytek a potom se řekne, je to eh, výhodná látka pro výrobu energie, ale je třeba se na to podívat, protože komise chce cenné bílkoviny proměnit do paliv, ale tady bychom požádali komisi, aby si to ještě jednou zvážila. Děkuji mnohokrát. A teď dám slovo komisi. Hans van Stein. Um, thank you, Mr. Chair. Um, it's Philip Owen. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, zpravodajce za vypracování této zprávy a také bych chtěl poděkat za všechny ty poznámky, které se zazněly. Pochopitelně eh, mohu souhlasit s těmi z vás, kteří říkáte, že toto je mimořádně složité dosie, ekonomicky, společensky, environmentálně. Myslím si, že je potřeba hovořit o třech věcech. Za prvé zmírnit dopad těchto paliv, dále potom eh, řídit všechno, co se dá nějakým způsobem eh, řídit. Tady se jedná o ten strop 5%, dále potom jsou to ty prahy týkající se těch existujících instalací. A tím, že eh, zavedeme také faktory, které nám umožní vzít tyto věci v úvahu, to znamená tyto nepřímé emise, to nám umožní také tyto věci lépe řídit. Eh, já trošičku bych kritizoval ty, kteří se prohlásili, že ta věda není dostatečná a myslím si, že naše politiky skutečně vycházejí z modelu, vycházejí z vědeckých poznatků. Myslíme si, že ty modely jsou velice dobře e, zpracované, jsou spolehlivé, často se opakují a výsledky jsou konsistentní. Myslím si, že je potřeba mít na paměti také to, že my vždy máme na paměti opatření e, opatrnosti, obezřetnosti. Je potřeba si uvědomit, že toto představuje určitá omezení pro tyto modely. Co se týče těch různých pozměňovacích návrhů, které tady e, zazněly, já osobně bych velice uvítal jakékoliv zlepšení v těch definic, eh, které používáme. Myslím si, že cokoliv by zlepšilo tyto definice, by potom posílilo kvalitu našeho eh, návrhu. Dále si myslím, že je potřeba navýšit ten 10% cíl po, rocech, po roce 2020 co se týče e, eh, kritérium udržitelnosti, opět potřebujeme mít další definice, potřebujeme e, mít eh, další definice i samotných zdrojů. Co se týče toho iLooku a zavedení tohoto fakturu, to je věc důležitá, ale potřebujeme mít k tomu dobré e, metody měření. Domníváme se, že tyto faktory e, vycházejí ale skutečně z velice dobré vědy. E, Eh, ale jak eh, eh, víme z EI, tak víme, že tyto věci je možné zavést do těch kritérií udržitelnosti, i když je potřeba si uvědomit, jaký to bude mít dopad potom na průmysl. Co se týče toho principu grandfathering, tady, jestliže tady opět bereme v úvahu svůj návrh, Všimli jsme si tak, zaznamenali jsme také to, že to vícečetné počítání tady vlastně tím pádem se odstraňuje, jestliže tedy eh, používáme eh, jiné faktory, faktory například eh, zmírnění dopadu a tak dále, tak potom si myslím, že by ty dopady byly také omezené. Co se týče těch příloh, příloh, ve kterých máme seznamy nejrůznějších plodin, které potom podléhají tomu vícečetnému počítání, tak tady to jsou věci, které členské státy již mají k dispozici, domníváme si, že je potřeba dokončit tento seznam. Um, opět je třeba uh, si uvědomit, že toto nám umožňuje zavést nové vstupní zdroje na trh a podle nás je velice důležité, aby toto všechno bylo zohledněno také pro, při dalším vývoji těchto um, těchto plodin. Myslím si, že je potřeba i nadále pod, eh, spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami, abychom mohli finalizovat také své stanovisko ke všem těmto návrhům. Děkuji, děkuji. Um. Zapomněl jsem vyvolat tři kolegy. To je kolegyně Hypner, kolega Banky a kolega Ivkuše. Paní Hypnerová, máte slovo a potom další dva řečníci a potom paní zpravodajka. Děkuji mnohokrát. Já jsem se už hlásila předtím o slovo. Myslím si, že odůvodněním nového nařízení, které leží na stole v rámci návrhu komise, je změna využívání půdy a započítávání či nezapočítávání těchto faktorů. Je tady však otázka, zda když zvyšováním podílu biopaliv nezmenšujeme počet či množství lesů v Evropě? Či zda nedochází ke snižování výroby potravin? Já nemám ten dojem, protože máme spíše nadbytek potravinových produktů v našem zemědělství a máme problém s vlastně s vývozem potravinářských produktů z Evropy, ale já mám otázku, kladu si otázku, kde je právní jistota v tom smyslu, aby investoři věděli, že eh, mají jistotu pro své investice, eh, protože nic eh, nevypovídá o tom, zda se takovéto investice vyplatí tyto investice nepřinesou přínos za dva roky, ale mnohem, za mnohem delší dobu. My jsme diskutovali se zemědělci o rozvoji nejrůznějších zdrojů energie v Evropě. Mělo dojít ke zlepšení situace v zemědělství. Chtěli jsme vytvořit eh, nějakou alternativu pro krmiva. A co s těmi všemi plány bude? Uvědomuje si komise, jaká je situace v Evropě. Zemědělci nám uvěřili, uvěřili i potenciální investoři a my to teď chceme hodit do koše a říct si, vaše práce nemá žádnou hodnotu, protože my si zítra vysadíme mrkev nebo řekneme, že tam budeme pěstovat maliny. Lidé se nám vysmějí. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. kép. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla navázat na to, co řekla právě paní Hibnerová. Jestliže se podíváme na zájem Maďarska a vůbec středoevropských států, tak eh, tady skutečně máme trošičku prodlevu, eh, co se týče produkce té první generace biopaliv. A to navzdory tomu, že máme dobré podmínky, ať už se týká eh, klimatu anebo půdy. Jestliže se podíváte například na Maďarsko, v průměru Vyrábíme 3 až 4 miliony tun eh, více obilovin, než jsme schopni eh, použít jako potravinu a máme problém prodat eh, toto to obilí. toto obilí máme problémy také nejen tedy s, prodejem, ale také se uskladněním, protože maďarští zemědělci nemají tak dobré skladovací prostory a tyto a biopalivo proto je pro nás velice dobré řešení, jak využít eh, tuto nadprodukci. Eh, eh, v oblasti 30 až 40 kilometrů zemědělci dodávají svoji produkci do příslušných závodů. Jestliže tedy přijmeme ten strop 5%, tak eh, to ohrozí vlastně eh, pokračující investice do této oblasti. Tyto investice eh, jsou na vzestupu. Co se týče živočišné výroby, tak tam v současné době začíná využívat, začíná vyrábět bioetanol, což je proces velice dobrý a dává to opět nové příležitosti zemědělcům i v košem. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl jsem poblahopřát paní Lepáš za kvalitu její práce eh, a za zprávu, kterou připravila. Hned se dostanu eh, vlastně k mému příspěvku. Myslím si, že je třeba být proti biopalivům v Evropě i jinde. Je třeba zastavit to. Já jsem slyšel dost absurdní odůvodnění, že se říkalo, začalo se před deseti lety, teď se to trochu sníží, protože tady jsou problémy ekologické i jiné, možná také zdravotní, ale přesto se bude pokračovat. No byla-li to chyba před deseti lety, je třeba zastavit to, co možná nejdřív, Eh, nejenom včetně ekologi- nejenom pro ekologické důvody, ale také pro energetické důvody. Já jsem překvapen, že se tady prostě vůbec nebere uh, Eh, v ohled eh, net čisté energie z biopaliv. Mě by, zabí, mě by zajímalo, zda existuje jedna jediná vědecká zpráva, která říká, že eh, energie net z, bio, z biopaliv je pozitivní. No není to, protože net energie, hladká energie z biopaliv, ať už je to bioetanol nebo jiné, je negativní v tom smyslu, že se prostě potřebuje daleko víc energie na vypěstování těch biopaliv, než eh, kterou oni potom dají eh, je slyšet, že určitým způsobem je to dobré z ekologického hlediska, ale není to tak. Z biopalivy to nikdy nebude fungovat. Tady zaznělo možná druhá generace, ale první generace, tady se užívalo energie z rostliny, ale e, přes, přesto to nebylo dobré. Ve druhé generaci se bude užívat celá rostlina, e, protože u rostlin první generace se používaly pouze stonky. U druhé generace by se budou používat všechno a to nemá dostatečnou energii. To je absurdní. E, nemusíte křičet bez mikrofonu, můžete klidně příště použít Možná, že to bylo trošku nahlas. A nyní dám na závěr slovo paní zpravodajce, paní Lepáš. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem, kteří přispěli svými nápady. Poslouchala jsem velice pozorně. A ráda bych řekla tři jednoduché záležitosti. Ta první. Člověk se může točit, jak chce, ale cílem je snížit emise skleníkových plynů a biopaliva je nesnižují, ale zvyšují, to je jasné. E, někdy se to nechce vědět, ale neprokáže se tím nikomu služba, ani těm, kteří e, pracují v této oblasti. To je první bod. Druhý bod. E, jsou tady určité nejistoty týkající se modelu ILOC. To, co bych tady chtěla říct, za prvé, to není evropský vynález. Američané využívají zhruba podobné modely, eh, hlavně v Kalifornii. Eh, první poznámka. Druhá poznámka. Je možné eh, vždycky říci, že model není dostatečně precizní ale jak už řekl pan Baseku, jedná se o to učinit rozhodnutí. To znamená odmítnout, ať už je cokoliv, a zůstat v současném systému. Já se nedomnívám, že to by bylo dobré rozhodnutí, kdybychom se skrývali za vědeckou nejistotu, abychom nic nedělali. My jsme bohužel nedělali nic, ale tak, jak pokračuje čas, eh, je potřeba, abychom prostě eh, zas, abychom přestali eh, s tímto schováváním se. Projekt, který podporuji, eh, Vlastně to neznamená, že by se zavíraly podniky a ztrácely by se pracovní příležitosti. Do roku 2020 se navrhuje systém, a to bych ráda připomněla, který je velice velkorysý pro zemědělský svět a pro uh, výrobce biopaliv, protože se jedná o dvě o 10 miliard eur, které se používají každý rok. A e, možná, že bychom mohli daleko rentabilněji použít těchto 10 miliard pro snižování emisí skleníkových plynů. Je, myslím si, že musíme mít tuto zásadu uh, povědomí. To, co bylo řečeno k zemědělskému cíli v tomto volebním období a v legislativě. Nejsme v zemědělské legislativě. My jsme v energetické oblasti a snižování oblasti skleníkových plynů. E, zájem e, zemědělského světa, to je jasný, ale to není cíl legislativy. Kdyby se nám řeklo, že cílem této legislativy je starat se o to, aby se našly prostředky pro eh, dotace do zemědělství, tak by se řeklo jasně, neschovávali bychom se za to, že tady dochází ke změnám klimatu. Já si myslím, že to je naprosto jasné. To znamená, to, co navrhuji, se mi zdá vyrovnané, protože právě bychom měli dohromady, jak zájem těch, kteří investovali zemědělského světa a i biopaliv. A měli bychom také vizi budoucnosti, což je ta, aby se vyšlo z této logiky, která není trvale udržitelnou. Já jsem dostala, vy máte v dokumentu také seznam, eh, který je vyčerpávající všech těch zájmů, které jsem vyslechla, já jsem si vyslechla eh, skutečně nejrůznější zástupce, kteří mi vysvětlili, jak, to, jak se chovaly velké podniky proto, aby spálili jejich zemi, aby eh, nemohli již mít žádná vlastnická práva a pak tedy eh, se tam vyráběl palmový olej anebo biopaliva a já si nejsem jistá, že toto by byla zpráva, kterou chce Evropská unie udělat. Takže, pane předsedo, drazí kolegové, to, co můžu uh, odpovědět všem, musím říci, diskuse je otevřená. Očekávám že stínoví zpravodajové, eh, od nich čekám pozměňovací návrhy, eh, mi pomohou v tom, abychom našli kompromisní návrhy a duch, který tady vyjádřil pan Vinal Quadras, nám snad eh, dovolí vykročit směrem ke korektnímu řešení, které respektuje cíle, které budou v souladu s legislativou. Děkuji mnohokrát, Korin. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. května 12 hodin. A s pozměňovacími návrhy se bude jednat 19. a 20. června v našem výboru a hlasovat se bude 10. července tady na Envy. Hlasování pro plénum, s tím se počítá 10. září v plénu. Děkuji všem za diskusi a nyní pokračujeme s dalším bodem, to je bod číslo 6. A tady je zpravodajem pan kolego Bartoloci, který nás uvede do tématu inovace pro udržitelný růst biohospodářství pro Evropu. Prosím ještě jednou ty, kteří nás chtějí opustit, aby buď odešli, nebo je také srdečně zveme, aby se dále zúčastnili naší diskuse. Možná, že rozhovory k ilogu byste mohli vést venku. Není to férové, když se tady má diskutovat, eh, když má hovořit pan zpravodaj a ostatní tady hovoří. Pane zpravodaj, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové a kolegyně. Já bych nejdříve rád poděkoval eh, všem, kteří se účastní debaty o této věci. A děkuji vám také všem za vaše příspěvky eh, v podobě pozměňovacích návrhů. Myslím, že teď vám budu moci stručně eh, vylíčit své obecné stanovisko, kterého se budu držet i v dalším vyjednávání o této věci. Asi všichni víte, že řada pozměňovacích návrhů nebo že pozměňovací návrhů eh, je relativně málo, nějaká stovka. A teď eh, bude moci hledat kompromisy tedy. Obecně řečeno, jsem eh, v zásadě pro všechny návrhy, kterými se zavádějí změny nebo úpravy, které mají původní text vyjasnit, protože to by bylo pozitivním přínosem eh, doladění některých definic a tak podobně. A také by to zajistilo větší eh, konsenzus, eh, pokud jde o náš příspěvek k tomu sdělení. V některých dokumentech se hovoří o regionálním rozměru. A o podpoře biodiverzity a zemědělského sektoru. Jsem k úloze komise bych řekl, že eh, komise tady má tedy důležitou roli při eh, dalším eh, podporování bioekonomiky. Například jednotné kontaktní místo pro informace o bioekonomice. a její posilování. Potom jsou tady pozměňovací návrhy, eh, které se týkají financování bioekonomiky a jeho potřeby, a rozsahu projektů a volají potom, aby Evropská unie zajistila standardizaci v bioekonomice, což pomůže každému, kdo je aktivní v tomto sektoru. A je velice důležité, abychom eh, počítali s trvalou udržitelností biomasy. Potom jsou tady eh, pozměňovací návrhy, které zdůrazňují negativní eh, rozměry bioekonomiky, aniž by přicházely s konstruktivními návrhy nebo náměty a nebo tvrdí, že určité věci už jsou pokryté v jiných částech textu. Některé z těch pozměňovacích návrhů si myslím, že jsou nadbytečné. Nebo podporoval bych pozměňovací návrhy, které jdou za eh, rámec toho tématu, o kterém jednáme. Některé pozměňovací návrhy se také snaží eh, odstranit podstatné věci, například eh, hodnotící systém pro průmysl a věci průmyslového rozahu. Samozřejmě investice nebudou možné, až do fáze komercializace eh, bioekonomických plánů. Tady hovoříme například o biorafinériích. Finanční a fiskální nástroje musí být k dispozici tak, aby bylo možné ty věci dostat až na trh. A musí to být důležité pro malé a střední podniky i pro velké podniky. Já jsem posoudil eh, různé pozměňovací návrhy a eh, samozřejmě budu eh, dále rozvíjet ty, které... Děkuji, Judith Merkis. Já vám děkuji za popis toho, co podporujete a co ne. My jsme se o tom už bavili na výboru dříve. O tom významu bioekonomiky ty eh, výhody a přínosy jsou velice důležité. Bioekonomika do budoucnosti eh, může být eh, zdrojem energií i, pro, i nových produktů. Tehdy jsem poukázala na stěnou stránku bioekonomiky, ovšem ne té ekonomiky samotné, ale toho, jak se to někdy používá. Trošku se bojím, že bioekonomika ty eh, rostlinné zdroje si myslí, že eh, můžou nahradit eh, zdroje fosilní a jiné zdroje, které jsou omezené. A tak tomu opravdu není. Bioekonomika musí být navázána na v určitá pravidla efektivity a nakládání se surovinami. A příslušnou recyklaci. A proto si myslím, že bychom se měli držet určité hierarchie, určité kaskády při eh, používání biomasy. Musíme se snažit používat eh, eh, biomasu tak, aby to přinášelo tu nejvyšší přednou hodnotu. Často v současné době biomasa končí v kotlích, i když neříkám, že energetické využití není správné, je ale možná, že není nejvhodnějším nejpřínosnější. Takže musíme se nad tímto zamyslet. Také je důležité eh, posuzovat substituční efekt tak, abychom eh, nepostupovali podle pravidla jedno za jedno pouze. A eh, potom jsem se podíval na různé pozměňovací návrhy a na řadu, pro řadu z nich mám slova podpory určitě. Potom eh, další otázky, eh, jako je eh, efektivní využívání zdrojů inovace v Unii, rámcová směrnice o odpadech a potom také sedmý rámcový program. Samozřejmě podporování výzkumu je vždycky důležité, ale je to ještě důležité podporovat výzkum toho nejlepšího využití biomasy tak, abychom eh, překlenili eh, tu eh, svoji současnou nevědomost, tak, aby opravdu mohly vznikat podniky, které využívají biomasu co nejlépe. A potom je tady to, čemu se říká environmental stewardship, pokud jde o využívání vody a půdy a společenské standardy, takzvané sociální standardy při podnikání. To se tady musí také uplatňovat. A stejně e, celý e, dodavatelský e, řetězec se toho musí držet, jako je například u textilního průmyslu. Děkuji Judith Merkis a teď Korin Lepáš, která dnes zastupuje pana Grebrandio. Děkuji, pane předsedo. Hovořím ve jménu našeho kolega Jean Brandyho, který nemůže mm, být dnes mezi námi, mám ho omluvit. Řeknu tedy pár slov jeho v jeho zastoupení. Eh, podtrhuje eh, aktuálnost týkající se trvale udržitelné ekonomie. Je třeba, abychom hledali nové zdroje trvale udržitelné ekonomiky. Eh, je třeba podpořit inovace, investice, nové technologie a vytvářet pobídky, které dobré podmínky pro ekonomiky. Trvale udržitelná ekonomie vyžaduje charakter eh, trvalé udržitelnosti a je třeba také používat biomasu. Není a je třeba, aby se neplýtvalo. Co se týče inovace a výzkumu, je třeba podpořit eh, výzkum a inovaci a zásadní výzkum pro trh. Zároveň připomínáme, že co se týče investic, je třeba udržet roli evropského lídra, ale je třeba zlepšit také infrastruktury pro skladování, přepravu a pro nezbytnou logistiku. Co se týče kaskádového využití, je třeba využívat biomaso a podporujeme kaskádový princip využívání pro eh, přidanou hodnotu bioenergie a opatření, eh, které umožní používání biomasy v různých eh, odvětvích průmyslu. Co se týče subvencí, eh, jsme pevně přesvědčeni o tom, že je třeba skoncovat s neefektivními subvencemi a dávat je jenom do obnovitelných zdrojů. Zároveň apelujeme na komise předložila naprosto jasný návrh, ale po, Eh, pozměňovací návrh byl také předložen v sedmém rámcovém programu. Děkuji. A nyní kolega Basa Eichert, který zastupuje kolegyni Saturasi. Děkuji, pane eh, předsedo, a omlouvám se paní Hasi, eh, nebo za paní Hasi, že tady dnes nemůže být, navzdory tomu, že to téma je důležité a děkujeme také panu zpravodaji Bartolucimu za práci. Jménem tedy paní Hasi. Mám několik připomínek, které eh, v zásadě jdou v souladu s tím, co říkali kolegové z SAD a ALDE. Všichni eh, vidí eh, potenciál bioekonomiky. Musíme zajistit nahrazení fosilních paliv a příslušných produktů produkty z biomasy. A samozřejmě musíme také eh, zajistit, abychom to udělali správně a efektivně. A to tak, eh, abychom používali eh, biomasu nejdříve s nejvyšší přenou hodnotou a potom s tou nejnižší přenou hodnotou. A tomu Judith Merkis říkala to kaskárovité využití biomasy. Pokud chceme, aby to fungovalo, tak nejdříve biomasu musíme používat na věci, které přinášejí největší hodnotu. A teprve později pro, to, pro tu nejnižší přidanou hodnotu, a tou je změna biomasy na elektřinu. Jinými slovy, spalování velmi, eh, ve velmi neefektivních uhelných elektrárnách takhle eh, není eh, vhodné nakládat s biomasou, která je v podstatě vzácným zdrojem, pokud to chceme dělat tady v rámci naší země. Takže eh, to kaskadovité využití je velice důležité. Předchozí debata o biopalivech přesně ukázala problém. Tady podporujeme použití biomasy na dopravu což z hlediska eh, biomasy není nejefektivnější způsob, jak ji využít. Takže k tomu se musíme v tuto chvíli velice kriticky eh, stavět. Teď Evropa není nebo eh, nenach, nezachází se svou biomasou příliš efektivně. Proto je důležité opravdu, aby zelení si tohle uvědomili. Efektivní využívání, kaskádovité využívání biomasy to musí být eh, samotný základ bioekonomiky. Například, jestli bychom měli eh, podpořit eh, komerční využívání bioekonomiky. Nesouhlasíme, protože jakmile to bude komerčně využitelné, tak už nepotřebuje to veřejnou podporu. Takže pokud chcete podpořit průmysl, aby vytvořil eh, něco v nějaké předkomerční fázi, tak samozřejmě bude třeba nějaké finance, ale potom v komerční fázi už ne. Takže musíme eh, dát jasně eh, najevo, že veřejná podpora nepůjde na komerční aplikaci, protože pak už by to bylo komerční. Potom partnerství veřejného soukromého sektoru, ano, podporujeme, ale jak říkal pan zpravodaj, Musí se to dělat eh, trvale udržitelným způsobem, nebo narazíme se s tými problém, na stejné problémy, jako máme u eh, dopravy, u eh, biopaliv. A jestli se chceme něčemu znovu vyvarovat, tak to je aby ta debata skončila stejně jako biopaliv. Všichni si to představují tak negativně, že už do toho nikdo nechce investovat. A proto trvalá udržitelnost v jádru by ekonomiky je eh, opravdu naprosto důležitá, pokud to má na evropské úrovni uspět. Děkuji. Děkuji. A nyní komise. Někdo už se nehlásí o slovo. Prosím, komise. Yes, please. Good afternoon. Thank you. Dobrý den. Já eh, budu mluvit velice krátce. Chtěl bych se zmínit pouze o jednom bodu, a sice, že velice podporujeme pozměňovací návrh 40, kde se eh, hovoří právě o té observatoři a o tom panelu, který se bude zabývat biohospodářstvím. To si myslím, že je naprosto zásadní pro strategii komise. Myslíme si, že eh, nám to zajistí informace, které budou relevantní pro naše eh, příští politiky a také pro veškeré diskuse o těchto politikách, protože to půjde napříč různými sektory, které mají zájem o biohospodářství. Děkuji. Děkuji a není eh, pan zpravodaj závěrem. Sì, io voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti per Pane předsedo, děkuji. Chtěl bych pouze poděkovat kolegům za jejich příspěvky a také za ty připomínky, které se zazněly. Já souhlasím s tím celkovým přístupem eh, k této zprávě. Eh, skutečně eh, potřebujeme tyto věci propojit s dalšími oblastmi Myslím si, že ta, ten kaskádový přístup plus hierarchie těch přidaných hodnot je velice důležitým prvkem tohoto návrhu. Já také souhlasím s tím, že toto je velice urgentní záležitost, že eh, průmysl nebo hospodářství eh, na základě bio je eh, zásadní a možná, že představuje určitý klíč k dalšímu růstu v celé Evropě chtěl bych eh, zdůraznit jednu věc, a sice, že eh, nesmíme být příliš defenzivní v této věci. Naopak musíme poskytovat praktické pobídky pro tento nový typ eh, ekonomiky, ehm, která nám dává nové příležitosti a také obrovský potenciál růstu, jak hospodářského, tak růstu počtu pracovních příležitostí. Eh, někdo zde eh, řekl, že potřebujeme to, čemu říkáme observatoř. Já si myslím, že to je dobrý nápad, eh, protože nám to umožní nějakým způsobem poměřit vlastně udržitelnost celé této oblasti. Výzkum a inovace jsou naprosto zásadní. A myslím si, že komise by skutečně měla výzkumnou činnost a veškeré inovace podporovat. A měla by také šířit informace o e, produktech, které jsou na základě biopřístupu a které by se mohly stát novým modelem dalšího růstu. Myslím si, že mnoho z toho, co to zaznělo, mohu plně podpořit. A Zcela určitě budu tyto věci mít na paměti, až o nich budeme dále usuzovat, až je budeme dále posuzovat. Eh, velice se těším eh, na eh, další vaše připomínky a chtěl bych poděkovat za veškeré úsilí kolegů. Já bych rád poděkoval všem za, zprávu, za práci na této zprávě o tom důležitém tématu a budeme hlasovat 29. května a s největší pravděpodobností tuto zprávu projednáme e, na plenárním zasedání v červenci. Děkuji vám všem. A teď se dostáváme k dalšímu bodu a sice k systému společenství pro registraci e, v dopravců radioaktivních materiálů. Je to napínavé téma a slovo dostává kolegyně Romana Jordan. Máte slovo. Hvala lepa, predsednik. Děkuji. Um Hovoříme o tomto tématu eh, ne poprvé, již jsme to probírali zde v našem výboru, čili já nebudu nějak dlouze zde hovořit o tomto návrhu a také nebudu zde hovořit dlouze o svých pozměňovacích návrzích. Já jsem je sformulovala eh, podle, na základě stanoviska, které jsem přednesla již při první diskusi zde ve výboru. Dovolte tedy, abych vás pouze uh, Eh, vám tyto věci připomněla. Domnívám se, že musíme využít eh, možností, které nám dává Evropská unie, to znamená společný systém registrace dopravců radioaktivních materiálů představuje takovouto výhodu. Současně s tím se domnívám, že takovýto eh, systém nebude existovat pouze na papíře. Je to věc, kterou je potřeba také eh, implementovat. Snažím se tím říci, že nejenže potřebujeme takovýto společný systém, ale potřebujeme mít také sdílená společná kritéria, která budou společná všem členským státům, protože jinak nemůžeme očekávat, že dojde k automatickému vzájemnému uznávání certifikátu. Dalším eh, nedodržováním těch pravidel, pokud e, takový dopravce nesplňuje kritéria, tak musí okamžitě přestat e, takovéto e, materiály dopravovat. Chtěla bych vysvětlit ještě jednu věc a sice, že ať se stane cokoliv v rámci daného systému, Eh, se stává ve vztahu ke všem členským státům. To znamená, že okamžitě musí být všichni zúčastněni informováni. Návrh komise stanoví, že všechny příslušné úřady nebo orgány nesmějí dělat chyby eh, myslím si, že příklad mi ukázal, že i když je systém správně organizovaný, může dojít stále ještě k chybám. A myslím si, že je potřeba reagovat na tento fakt také v našich dokumentech, protože vždy může vzniknout nějaký problém, eh, když se jedná o rozhodnutí eh, nějakého úřadu a na základě toho je potřeba přijmout také příslušná opatření. E, obdržela jsem asi 60 pozměňovacích návrhů od svých kolegů, za všechny bych jim chtěla velmi poděkovat. E, celá řada těchto pozměňovacích návrhů se zabývá e, právním základem, například kolega Rivasi Kolegy Edibasi o tom hovoří, hovoří o tom také pan Jana ten hovoří o vnitřním trhu a tak dále. Myslím si, že všechny tyto pozměňovací návrhy mají svoje opodstatnění a měli bychom o nich hovořit. Eh, ráda bych se obrátila eh, na Evropskou komisi se žádostí, aby nám vysvětlili právě právní základ. Další skupina pozměňovacích návrhů se vztahuje k tomu, že společné uznávání certifikátu fakticky znamená, že musíme mít také společná bezpečnostní, společné bezpečnostní standardy a normy. Já o tom ostatně hovořím i ve vlastních ehm, pozměňovacích návrzích. Pan Poc ehm, přichází s tímto pozměňovacím návrhem a myslím si, že paní Jana Kudakis s tím také souhlasí. Pochopitelně, že musíme vzít v úvahu ehm, také dopad těchto společných bezpečnostních norem eh, protože se jedná o přeshraniční dopravu a i v této souvislosti bych se ráda zeptala komise, co si o to myslí. Další skupina pozměňovacích návrhů se pak vztahuje k těm pozměňovacím návrhům, které podporují eh, vznik tohoto společného systému celoevropského, ale současně také e, požadují e, zachovat možnost e, určit si své vlastní normy v rámci jednotlivých členských států. Buď budeme mít společný evropský systém, nebo budeme mít celou řadu vnitrostátních systémů. To je tedy můj názor. Jestliže máme koordinovat celoevropský systém, s dalšími existujícími vnitrostátními systémy, tak to by bylo ne- neefektní, bylo by to velice nákladné a kromě toho by to nezajišťovalo žádnou přidanou hodnotu. Čili já bych eh, velice ráda byla, kdybychom se shodli na jednom společném celoevropském systému. Další skupina pozměňovacích návrhů, je to velká skupina, se zabývá společnými evropskými kritérii. Eh, myslím si, že v této souvislosti musíme eh, o těchto věcech dále hovořit ještě se stínovými zpravodaji. Já osobně mám velice přesnou definici těchto kritérií. Eh, jsou ostatně obsažena v příloze. Jiní eh, navrhovatelé se domnívají, že bychom měli mít pouze několik doporučení Eh, a že eh, Evropská komise by potom jenom vypracovala ty prováděcí akty. Já eh, už asi skončím. Velice by mě zajímalo, co si tedy myslí Evropská komise o tom právním základu. Zajímalo by mě také, co si Evropská komise myslí o tom, jaký dopad to bude mít na dopravce, hlavně na malé dopravce v jednotlivých členských státech. A také by mě zajímalo, co si Evropská komise myslí o těch pozměňovacích návrzích, které jsme předložili. Děkuji eh, a nyní dostává slovo Pavel Poc. Eh, tentokrát svým jazykem. Pozměňovací návrhy eh, paní zpravodajky v plném rozsahu a podporuji. Až mě překvapuje, jak moc, protože sada eh, z nich eh, je opravdu vynikající a eh, zejména článku 5 pozměňovací návrhy týkající se toho, co sám komentuji v jednom svém návrhu, a to je jakási snaha o, o restrikci informací uvnitř toho systému, to, to skutečně dobře Eh, jednoznačně souhlasím s tím, že pokud chceme mít společný systém, musíme mít společná kritéria, o tom prostě není sporu, není, není možná žádná diskuze. Pokud nebudou ta kritéria eh, splněna, eh, tak prostě nemůže být žádná přeprava radioaktivních materiálů umožněna. To je, to je myslím, naprosto jednoznačná záležitost. Překvapil mě počet pozměňovacích návrhů. Já jsem se pokusil opravdu jenom, jenom ve čtyřech návrzích vyjádřit priority mé frakce, což je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví, potřeba dodržovat mezinárodní standardy, pravidla a e, zachovat konzistenci s existující legislativou. To je, myslím, v těch pozměňovacích návrzích jasné. V některých místech jsem se sešel i s návrhy e, stínové zpravodajky e, zelených paní Rivasy. Velice podporuji Eh, návrh stínového zpravodaje ALDE eh, kolegy Manderse. Ano, pokud eh, jsou informace o nedodržování, tak musí být sdíleny s ostatními členskými státy a musí být zkontrolována registrace tam, kde došlo k porušení. V případě pozměňovacích návrhů skupiny zelených těch je opravdu mnoho, některé z nich lze určitě podpořit jednoznačně, u některých budeme muset patrně v rámci eh, skupiny vést ještě nějakou diskuzi a také by mě zajímalo stejně jako paní zpravodajku názor komise na eh, legislativní základ celé záležitosti. S čím eh, rozhodně souhlasit nemohu je pozměňovací návrh, který říká, že by měla mít národní legislativa přednost před legislativou evropskou pokud bychom ten přístup akceptovali, tak nemusíme vůbec e, žádnou takovouto směrnici předkládat, nemusíme o ní diskutovat a měli bychom, měli bychom e, jednoduchou práci. Věřím, že se ale podaří a vidím tady dost prostoru pro e, kompromisní návrh a opravdu se srdečně těším na další spolupráci se spravodajkou i ostatními kolegy. Jen dank. Děkuji, paní Jana Kudakis. Um, uh, Já také velice stručně bych chtěla co říci. Souhlasíme také se zprávou um, eh, paní zpravodajky. Ta zjednodušená uh, postup je velice dobrý jak pro podnikatele, tak pro jednotlivé firmy. Eh, také co se týče toho nedodržování domluvených pravidel Eh, tady ta ustanovení opět podle mého názoru jsou dobrá tím, že se nahrazují ty eh, vnitrostátní systémy registrace eh, tím unikátním jednotným systémem. To je také dobré. Myslím si, že by to mohlo snížit také byrokratickou zátěž, odstranit určité překážky a tak dále. A co se týče těch dopravců, kteří eh, nedodržují pravidla, tak to se okamžitě dostává do veřejné eh, sféry a je o tom informovaná eh, veřejnost. Já nechci hovořit o otázkách, které se týkají právního základu. Ostatně o tom již hovořila řada lidí a bude o tom hovořit komise. Takže teď dám slovo komisi. Ne. Pardon, nejprve paní Groset. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice rychlá, stručná, eh, protože už se hovořilo o této zprávě. Paní Jordan se pokusila eh, o vytvoření vyvážené zprávy a myslím si, že je to výborný nápad. Jenom přece jen bych měla určitou zdrženlivost, protože mám pocit, že v této zprávě se skutečně hledají kompetence eh, jednání o ratum a to mě trošku ruší, euroatom a to mě trošku ruší. Eh, eh, určité pozměňovací návrhy 3, 10 a 13 se mi zdají být problematické, s těmi nemohu souhlasit protože už máme legislativní akty, které jednají o těchto předmětech. Pozměňovací návrh 6 také eh, posiluje příliš, domnívám se, eh, kompetence členských států ve srovnání s těmi, eh, kteří expedují své zboží a potom také pozměňovací návrh 7, který se mi zdá být redundantní. A domnívám se, že nakonec se tady příliš mnoho Eh, že se tady ponechává příliš mnoho kompetencí pro Evropskou komisi. To mě trochu ruší. Paní Rivazi eh, chce změnit eh, legislativní základ. Já říkám, my máme smlouvu Euroatom, která má, umožňuje dobré směrnice na jejím základě, ale myslím si, Eh, že tedy eh, tam, kde se o to jedná ve zprávě, mi to mě obzvláště ruší. A teď komise. Thank you very much. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, byla jsem požádána, abych řekla něco o právním základu. Chtěla bych vám pouze připomenout, že v roce 2002 Evropský soudní dvůr Eh, hovořil na základě kapitoly 3, myslím, že to je článek 3032, eh, a to jsme my navrhli jako právní eh, základ a soud zde říká, že na základě článku Euratomu, příslušných er, článku Euratomu se tady týká o ochranu zdraví což musí být aplikováno jednotlivými členskými státy. Takovýto legislativní akt potom vytváří určité opatření, které doplňuje základní eh, normy bezpečnosti. To v podstatě podporuje to, co máme také ve svém návrhu nařízení, takže my se domníváme, že opravdu eh, Euratom, eh, smlouva o Euratomu je správným právním základem. Což mě přivádí k druhé otázce paní zpravodajky, co si myslíme o těch kritériích. My se jistě podpoříme a také v radě už je iniciativa, abychom přijali další přílohu, která bude obsahovat tyto kritéria. Rada vlastně to již udělala a pokud toto bude přijato, tak eh, potom dojde k integraci těchto kritérií. Eh, existuje pracovní skupina, která potom eh, prezidentovi nebo předsednictví předloží návrhy, jakým způsobem by mohly být pozměněn, jak by mohlo být pozměněn toto nařízení. A jde to všechno směrem, který navrhuje také paní zpravodajka. Skutečně existují kritéria, která se týkají těch přeshraničních dopravců. Ehm, Eh, my máme určité náznaky některých těch věcí, možná, že trošičku méně podrobně zpracované, než jak navrhuje paní zpravodajka, ale budeme na tom ještě dále pracovat. Děkuji. A teď paní zpravodajka. Děkuji, děkuji Chtěla bych eh, velice poděkovat eh, komisi za eh, jejich příspěvek. Také bych ráda obdržela dokument, který je tím právním základem. To bych skutečně měla velice ráda k dispozici, kdyby to bylo možné. tím, že zdůrazňujeme tuto otázku, tím vlastně jsme nechtěli spochybnit žádným způsobem vlastní smlouvu Euratomu. Pouze bychom rádi věděli, jak, jaký je ten právní základ pro ten dokument, o kterém v současné době tady hovoříme. Chtěla bych vám všem poděkovat za všechny připomínky. Jsem přesvědčena, že společně se stínovými zpravodaji budeme spolupracovat. Nadále najdeme společnou řeč. Děkuji. Budeme o tom hlasovat eh, 29. května. Tím jsme dospěli ke konci našich diskuzí a zítra budeme pokračovat v 10 hodin 15 s hlasováním o snížení emisí z nových lehkých užitkových vozidel a přeji vám krásný večer.